Diamo inizio. Zahájíme. Benvenuti a tutti. Pěkně vás vítám. A zahájíme naše jednání. Malá změna na programu jednání. Pokud s tím souhlasíte, tak vám navrhuji, abychom nejprve hovořili o bodech 6 a 7 nežli budeme hovořit a diskutovat o bodu 5. To nám umožní, abychom si vyměnili názory i s generálním eh, ředitelem DG Agri, s panem Mogelem a také o rozpočtu na rok 2013. Pan Mögel eh, bude při naší diskuzi o zprávě pana Dece. Pokud nemáte tedy k tomuto návrhu žádné poznámky, tak bychom ho takto přijali eh, s touto malou změnou. Dobře. Takže nejprve schválíme zápisu ze schůze, která se konala 25. a 26. ledna 2011 a 1. února 2011. Pokud k tomu nemáte poznámky, eh, než skončíme toto jednání a tuto schůzi, tak i tento zápis bude pokládán za schválený. Dnes, eh, dnešní schůze bude eh, předávána na webstream a také vám, eh, vás informuji, že pan komisař, který je zodpovědný za zemědělství, bude u nás ve výboru 15. března. A to proto, aby nám pohovořil o svém pracovním programu legislativním pro rok 2012, čili mm, pan Čančalos bude u nás ve výboru 15. března a bude hovořit o svém pracovním programu eh, ve výkonném výboru na rok 2012. Také jsme pozvali a přijde také pan komisař John Daly, což je komisař pro zdraví, a ten k nám přijde 12. dubna. Čili zapišme si tato důležitá data. 15. března zde bude komisař Načalos a potom v dubnu bude komisař pan John Daly. Dobře, a nyní přejdeme k bodu 4. Všichni máte hlasovací lístek, doufám, že ano. Je to Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu, nový politický rámec pro evropský cestovní ruch. Navrhovatel je místo předseda Dušan Nikulesku, který je zodpovědný za fond ETRA, doprava. Je to přijetí eh, návrhu stanoviska, bylo předloženo 35 pozměňovacích návrhů. Pokud zpravodajce si přeje slovo? Přejete si ano, takže nyní předávám slovo panu Nikuleskomu a potom budeme hlasovat, čili tobě předávám slovo. Rád bych chtěl poděkovat kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Myslím, že všechny tyto pozměňovací návrhy jsou konstruktivní a užitečné. A proto já navrhuji, aby pozitivně hlasovali pro tyto pozměňovací návrhy. A my tímto způsobem budeme mít dobré stanovisko, velmi kvalitní stanovisko a já doufám, že eh, výbor TRAN eh, určitě vezme v potaz naše stanovisko. Děkuji. Eh, děkuji místo předsedovi Nikuleskovi a nyní, pokud jste připraveni, budeme hlasovat. Takže Založte si prosím hlasovací kartu a začneme. E, číslo jedna. Zahajuji hlasování pro pozměňovací návrh číslo jedna. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Od... Já jsem to neviděl. Pane předsedo, není tady dostatečně počet socialistů, mohli bychom hlasovat později. Takže budeme hlasovat eh, o pozměňovacím návrhu číslo dvě. Hlasujeme, končíme. Přijato. Hlasujeme o třetím pozměňovacím návrhu a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třetí pozměňovací návrh přijat. Hlasujeme o pátém pozměňovacím návrhu. Pátý pozměňovací návrh. Končíme s pátým pozměňovacím návrhem. Přijato. Hlasujeme šestý pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování, končím. Přijato. Eh, sedmý pozměňovací návrh, zahajuji hlasování. Gutierrez a ostatní sedm. Končíme hlasování. Přijato. Eh, hlasujeme o devátém hlasovacím o devátém pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Hlasujeme desátý pozměňovací návrh Dančila. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jedenáctý pozměňovací návrh Paulsen a další. Hlasujeme. Zavírám hlasování. Přijato. Hlasujeme 12. pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 13. Hlasujeme. Končíme hlasování. 13. pozměňovací návrh přijat. Hlasujeme 14. pozměňovací návrh. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme 15. pozměňovací návrh. Hlasujeme. Končím hlasováním. Přijato. Hlasujeme 16. pozměňovací návrh. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 17. Hlasujeme. Končíme hlasování o 17. pozměňovacím návrhu přijato. Hlasujeme 18. pozměňovací návrh. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 19. pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 20. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 21. Hlasujeme. Končím hlasování. Nepřijato. Hlasujeme na 22. pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. pozměňovací návrh. Hlasujeme. Končíme s hlasováním. Přijato. 25. 25. pozměňovací návrh. Hlasujeme, končíme. Přijato. 26. pozměňovací návrh zahajujeme hlasování. Končíme. Přijato. 27. pozměňovací návrh zahajuje hlasování. Končím s hlasováním. Nepřijato. 28. pozměňovací návrh. Hlasujeme o 28. pozměňovacím návrhu. Končíme hlasování. Přijato. A 29. A to se hlasuje odděleně ve dvou částech, čili 29. Pozměňovací návrh první část hlasujeme. Pozměňovací návrh 29, první část. Končíme s hlasováním. Přijato. A nyní budeme hlasovat 29. pozměňovací návrh, druhá část. A zahajuji hlasování. Je to druhá část tohoto pozměňovacího návrhu. Končíme toto hlasování. Přijato. 30. pozměňovací návrh. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. A nyní 31, pozměňovací návrh číslo 31. A hlasujeme. Hlasujeme 30. první pozměňovací návrh. Končíme hlasování. Nepřijato. 32. pozměňovací návrh. Hlasujeme. Končíme hlasování. Končíme. Eh, přijat. Pozměňovací návrh 32 přijatý jedním hlasem. Eh, pozměňovací návrh číslo 33. Hlasujeme. Končíme hlasování pozměňovacího návrhu 33. Přijato 34. Pozměňovací návrh. Ne, promiňte. Ne, ten odpadá. Budeme hlasovat 35. pozměňovací návrh. Takže Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 35. Končíme s hlasováním. Přijato. A nyní budeme hlasovat eh, takto pozměněný, ne, nepřijat 35, takže nyní budeme hlasovat o celém textu takto pozměněném. Hlasujeme. Končíme s tímto hlasováním. Přijato takže gratuluji panu místopředsedovi Nikoleškovi. Dobře, budeme pokračovat a přejdeme okamžitě k bodu 6. Bod 6 se týká informace Komise o situaci na trhu s cukrem v Evropské unii a ve světě. Já zde vítám mezi námi pana ředitele DG Agri který eh, nám zde přednese informaci o situaci na trhu s cukrem. Je to trh, který v současné době trpí velkými eh, rozpory. Víte, že ceny převýšily i tisíc dolarů na tunu, za tunu. Jak vy víte, eh, výbor, který je zodpovědný za OCM ve čtvrtek minulého týdnu, rozhodl, že nebude vybírat 500 eur za tunu a bude vybírat eh, nulovou taxu za eh, taxu, které překračují kvóty, tak, aby se eh, tento mm, dovážení cukru do Evropy dělo na základě konkurzního řízení, výběrového řízení. Nyní dostaneme další informace a pokud eventuálně někdo si bude přát k tomuto něco dodat, tak si vezme slovo. Takže, pane řediteli, předávám vám slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že mohu relativně stručně, jelikož vidíme, že došlo k těmto vysokým cenám na trzích evropské trhy nebo ty trhy, které tradičně měly vyšší ceny než světové trhy. To znamená, že to bylo opravdu atraktivní především pro export s rozvojových zemí nebo AKT zemí nebo ABM zemí, to znamená všechno kromě zbraní, ty, které se zúčastní tohoto programu. To už tato situace neplatí. Neplatí, protože došlo k, těmto, k tomu, že tyto ceny, světové ceny jsou mm, někdy ještě vyšší než evropské ceny. Došlo k reformám, v tomto období došlo ke snížení tržních cen v rámci Evropské unie v důsledku snižování referenčních cen. Ovšem tento trend byl pozastaven asi tak před rokem. Došlo k zastavení tohoto trendu, měli jsme tam asi 479 eur na tunu v tom období. A z tohoto důvodu od tohoto období naše ceny v EU na základě informací, které máme z celého odvětví, se zvýšily výhledy do budoucna eh, předpokládají další nárůst. Za těchto podmínek Evropská komise považuje za svou povinnost zajistit dodávky na evropské trhy. Díky reformě jsme zrušili ten konkrétní systém, který zaváděl specifické kvóty pouze pro um, ty eh, rafinérie, které nemají produkční kvóty, například pro cukrovou řepu, ale jejich produkce je založená na dovozu eh, třtiny z třetích zemích, ABA zemí nebo zemí AKT, nebo například i z Brazílie, nebo z Kuby, ze Srbska, z Chorvatska. To znamená z těch zemí, které, eh, které jsou dodavateli cukru. Za těchto podmínek když naše trhy jsou méně atraktivní než eh, ta cenová úroveň, kterou máme ve srovnání se světovými trhy. Jsme předpokládali a předpokládali jsme, že dojde k určitému poklesu ve srovnání s tím očekávaným dovozem, především pokud jde o eh, IBA země a AKT země. V podstatě mm, to představuje asi tak jednu milionu tun Eh, na konci kampaně, jak víte, ta začíná 1.10. a um, končí v září. Čili na základě této situace, kde jsme již pozastavili těch 98 eur, tento preferenční clo u eh, cukru i pro Brazílii. My jsme pozastavili toto clo až do konce srpna a zdá se, že ta myšlenka zvýšit vývoz těch takzvaných out of quota, toho cukru mimo kvót, eh, o tom jsme hovořili, to znamená v tom stejném období, kdy jsme eh, pozastavili clo 98 eur. Toto rozhodnutí nebo v podstatě tento záměr už nebyl opodstatněn, protože dovoz eh, se zpomalil, to znamená, že jsme, teda ta situace na našem trhu se změnila, právě proto Evropská komise rozhodla Mm, zásobovat naše trhy jednak produkcí a jednak dovozem ze třetích zemí. To znamená, že budeme konvertovat právě těch 500 tisíc ton toho cukru, které tun toho cukru mimo kvót, to je v podstatě, to jsou ty poslední naše odhady. Už asi tak 650 tisíc tun jsme ale vyvezli. To znamená, že konvertujeme tento mimokvótní cukr na cukr, který spadá do v rámci kvót. Vy jste se o tom už zmínil, pane eh, mm, předsedo, tam bylo asi tak 500 eur na tunu, mm, to clo, které jsme se rozhodli eh, dostat na nulu, to znamená, že to bude bez poplatku. Zároveň jsme se rozhodli zlepšit nebo umožnit tento eh, mm, dovoz usnadnit. Pokud jde o třetinu ze třetích zemí, za obvyklých okolností by museli tyto země platit docela vysoké slo. My jsme se rozhodli že tam možná z těch 300 tisíc tun rovněž za u nulového cla. Možná se zeptáte, proč jsme se nerozhodli to rozšířit na celou tu částku eh, těch, mm, toho půl, na 500 tisíc, to znamená, že bychom tam měli 1 milion, ovšem na základě mm, my chceme postupovat na základě určitých zkušenosti. Uvidíme, jak se nám to povede s těmi 300 tisíci a uvidíme, zda teda podle množství, které bude k dispozici, to navýšíme na půl milionu. Ta situace na vnitřním trhu s cukrem je pod tlakem, pracovatelé, spotřebitelé samozřejmě potřebují cukrem právě proto jsme dospěli k tomuto rozhodnutí, to znamená ta konverze eh, toho cukru mimo kvótního na, kvót, mm, na ten, který bude spadat pod kvóty a dále to bude dovoz, který umožníme z těch zemí, které měly problémy, to znamená Brazílie, která je největším producentem za, za zároveň producentem, který produkuje cukr za nejnižší náklady. Děkuji. Eh, děkuji panu řediteli a nyní zahajuji diskuzi. Někdo se přihlásí, takže hned Pan poslanec Molvej, máte slovo. Nic eh, nedokáže lépe dopad globalizace eh, nežli světový obchod s potravinami. Eh, jsou opravdu podivné tyto skutečnosti a opravdu se odchylují od skutečnosti. Nejlepším důkazem toho je právě případ eh, Maďarska, ale je možné citovat i další příklady. Ale připomeňme si, že maďarští spotřebitelé platí obrovské ceny za cukr, zatímco v Maďarsko v předcházejícím období měla 8 cukrovarů, které díky privatizaci a našeho vstoupení do globálního obchodu eh, eh, byly zlikvidovány. Zůstal vlastně jenom jeden cukrovar. To je ale minulost. Co se týče přítomnosti a budoucnosti, tak my, Maďaři, možná bychom eh, se neměli ještě vzdávat a chceme stále ještě změnit tuto situaci. Rádi bychom eh, potvrdili vlastní eh, výrobky. Ale z přítomnosti vyplývá, že pokud my dnes jsme donuceni dovážet, tak bychom měli alespoň zabránit tomu, aby se cukr nepoužíval jako eh, to pivo, jako pohoná hmota. Protože to také eh, potom eh, zvyšuje ceny a je to vlastně i proti životnímu prostředí. Vlastně se používá jako palivo potravina. A je e, pravda, že e, tento materiál by se prostě neměl používat na veřejných silnicích pro automobily, to je naprosto absurdní. Čili náš návrh je takový. E, měli bychom změnit v možnostech, které Evropská unie má, návrh číslo 2, který je ještě důležitější než ten návrh číslo 1, a to je právo na sebeurčení v potravinářském zásobování a to je něco, co by mělo být opět navráceno do vyjednávání i během vyjednávání s VTO proto, aby Maďarsko mohlo být zcela soběstačné při zásobování potravinami. Pan poslanec tady. Uh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jsem rád, že se mezi vámi a nemusím zde projevovat nějaké své zájmy. Víte, že jsem byl producentem cukru až do dohody o reformě s cukrem. A to říkám komisi, tohle to k tomu dojde, když si zahráte s ohněm a když zasáhli v podstatě v rámci té smlouvy, která se nedala změnit. Já jsem tam byl do toho zapojen už v roce, už v těch 70. letech. První otázka. Pokud jde o komisi, mám zde několik dotazů, souhlasím s těmi ano, těch 500 tisíc tun, to znamená, že bychom je vyňali z té částky. Ovšem jde i o etanolovou kvótu, nebo to znamená, to znamená to využívání pro nepotravinové účely. Předpokládám, tak to je dobré, s tím souhlasím. Jeden z problémů, které vidíme ve Velké Británii především, je i zároveň problém spojený s počasím. To znamená, že možná k tomu sice nedojde, do budoucna, ovšem jsme přišli o velikou úrodu i v důsledku špatného počasí u nás. Pokud jde o cla, vy zde hovoříte o těch tam je asi těch 500 eur na tunu. Dále zde těch 300 tisíc tun bez sla, to znamená, to jsou AKT země, nebo co to je? Nebo z Brazílie, nebo, nebo celosvětově, do, dobře, čili globální trh. Já ve výboru pro obchod Zelená lobby má veliké obavy Ehm, především s ohledem na Brazílii, na environmentální dopady, které to může mít. Jsou zde problémy, jakmile začnete podporovat tyto trhy, které jsou trhy mimo EU nebo mimo naši kontrolu a proto je mi líto, že to není cukr z AKT zemí, ovšem možná to má nějaký důvod, asi to ale byla, předpokládám, že to bylo součástí té původní dohody o cukru. Bohužel nesouhlasím s kolegyní, která právě vystoupila a nyní zde vystupuji za zemědělce, protože trh rozhoduje o cenách a o tom, kde se dostanou ty které produkty. Jakmile začneme zasahovat my ze strany EU a budeme světu diktovat, že by teda neměli pěstovat energetické plodiny, tak si myslím, že by to bylo opravdu hloupé, protože v podstatě jde skutečně o, ta, o jednotlivé trhy tam asi těch 120, jak vidíme, eh, dolarů na barel ropy. My možná bychom chtěli ehm, více pěstovat těchto energetických plodin, my farmáři to nikdo neví, nebo možná bychom z toho měli větší zisky. My jsme prostě businessmeni, my nejsme nějakou filantropickou společností, zemědělství jako takové znamená, nebo jeho smyslem je, že se chceme uživit. A my, já to říkám, my u nás na našich farmách, ano, my jsme samozřejmě pěstovali takové energetické plodiny už několik let a bylo to nesmírně ziskové, já tam nevidím žádný problém protože pokud teda ty ceny potraviny půjdou na, nahoru, aby pokryly nákladem, tak prostě to bude tímto způsobem. To si myslím, že by tak prostě mělo být a pokud budeme zasahovat, a to je veliká obava, kterou zde mám, pokud budeme opravdu zasahovat do toho, jak fungují trhy, prostě musíme dovolit trhům, aby sami fungovali, aby se rozhodli, kam se dostanou produkty, jak budou vypadat jednotlivé ceny, prostě tím, že budeme Samozřejmě, že když máme teda ty informace, které jsou k dispozici, pokud jde o mm, cukr, který je k dispozici, viděli jsme, kolik ho máme a tak dále, ceny šly nahoru, to jsme viděli v Rusku, viděli jsme to v různých jiných zemích, proto věřím v to osobně, že žijeme v, v globálním světě a ne v evropském světě pouze a měli by se zde aplikovat teda ceny celosvětové, protože já dám, aby komise na to reagovala, mm, pokud jde o jejich snahu zasahovat do trhu s komoditami. Děkuji. Děkujeme, pane Sterdy. Děkuji, předávám slovo dalšímu poslanci. Když se eh, tak podívám na poslední události, tak jsem opravdu rád, eh, že jsem nehlasovala pro tuto reformu, eh, která se týká cukru. Myslím si, že dnešní události a to provázání mezi hlasováním a mezi tím, o čem dnes hovoříme, tak to je zcela jasné. Myslím si, že ta reforma nebyla dobře prostudovaná. V současná situace nicméně eh, nás nutí se pozastavit nad tím, proč je důležité, aby Evropská, Evropské společenství bylo soběstačné v určitých eh, Eh, produktech. Já doufám, že my se poučíme z této reformy o cukru a doufám, že na to nezapomeneme, až budeme hlasovat eh, o budoucnosti eh, celé společné zemědělské politiky na základě, na základě zprávy našeho kolegy Desse. Já bych rád vás upozornil na jedno podezření. To jest, zdá se, že že některé velké podniky a některé velké cukrovory, které fungují v no, různých zemích Evropského společenství, eh, se nechovají úplně korektně, chovají se tak trochu monopolisticky. Eh, například cukr je v některých zemích dvakrát tak drahý, eh, jak v jiných zemích. A cukr se v českých zemích zdražil. A to v důsledku reformy, protože došlo k restrukturacím a mnohé cukrovely byly uzavřeny, což je nepřijatelné i úkolem Evropské komise, aby zajistila e, čistotu e, konkurenceschopnosti v rámci Evropského společenství a aby zastupovala zájmy spotřebitelů, čili musí učinit kroky proti těmto monopolním praktikám je zcela nepřijatelné, aby některé země Evropského společenství eh, prodávali eh, cukr dvakrát tak dráž, jak jiný stát a potom jsou to stále produkty ze stejného cukrovaru. A dále bych chtěl říci, že vidíme, že se kvóty cukru eh, zvyšují. To může být způsobeno tím, že Evropské společenství je konkurenceschopné. Na jedné straně je to také v důsledku opěstování kukuřice v některých zemích se eh, vyrábí příliš mnoho kukuřice, v jiných zemích je zase potřeba, to je to poměrně levné eh, to eh, suroviny. Já prosím komisi, aby se zamyslela nad tímto problémem ještě dříve, než se bude sít příští úroda kukuřice, abychom viděli, jak bychom mohli e, vyřešit tento problém, který se týká zemědělství. A naposledy bych rád ještě vznesl jednu otázku. E, a to se týká kvót pro rafinaci. Kdy e, budeme tyto kvóty distribuovat? Myslíte si, že možná výrobci rafinérie, tedy ty rafinérie a ti, kteří dostávají tyto kvóty, myslíte si, že Oni eh, pracují za nižší ceny. A to ne eh, na základě předcházejících údajů, ale třeba, abychom vybrali ty, eh, ty zpracovatele, kteří pracují za nižší ceny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji tobě. A nyní George Lyon. Uh, thank you. Uh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane Hilkárde, mám několik dotazů, jenom abych to trošku si objasnil, to znamená, co skutečně představuje tento problém. Hovoříme zde o, té, o tom milionu tun, který nám chybí zde v Evropě. Znamená to, že došlo k nárůstu poptávky nebo se snížila produkce v letošním roce. Pan Sterdy, můj kolega, už hovořil hovořil i o problémech spojených s počasím na britském trhu, kde jsme přišli o hodně právě cukrové řepy, právě protože v listopadu a v prosinci jsme měli více špatné počasí, proto se ptám, zda je to jeden z faktorů, který zapříčinil ten nedostatek na evropském trhu. No a poté se ptám, zda je to jednorázové, jednorázový scénář, nebo zda jde o nějakou strukturální problematiku, zda ta reforma, zda by to teda mm, se zabývala dlouhodobým záležitostmi, pokud jde o zásobování evropského vnitřního trhu pravidelným způsobem a pokud potřebujeme změnit politiku v tomto ohledu, tak možná bychom potřebovali nějaký zásadní, zásadní přepracování, protože mm, v podstatě mm, eh, funguje pouze tři roky a vidíme, že to už nefunguje až tak dobře, jak jsme, si před, jak jsme počítali. To znamená, že to jsou základní otázky, které bychom chtěli pochopit v našem výboru i můj kolega. Já si myslím, že bychom chtěli, aby i na tyto otázky nám bylo odpovězeno. Děkuji. Grazie, George. E Děkuji, pan poslanec Rubiks. Potom Danten Eňo. Situace je Děkuji za slovo. Situace je následující. Všichni jsme si přečetli zprávu, kterou připravil účetní dvůr. Všichni jsme to četli a v této zprávě je velice jasně řečeno to, že reforma um, trhu s cukrem znamená Eh, byla, byla neúspěšná, že přinesla mnohem více škody než užitku. Já zde zastupuji lotyšské voliče, naše rafinérie, obě rafinérie v naší zemi už byly, uh, ukončily svou činnost, došlo k propouštění pracovníků, zemědělci, kteří pěstovali cukrovou řepu, nejsou schopni pokračovat ve své práci a na všech setkáních s mými voliči mi Eh, byly tyto otázky rovněž položeny a právě proto dovolte, abych eh, položila stejné otázky já vám. To znamená, co je za tímto rozhodnutím? Zda to dělají země samotné, nebo zda došlo k nějakému tlaku ze strany Evropské unie, to znamená pozastavit eh, činnost těchto rafinérií, protože kompenzaci, kterou jsme obdrželi za zastavení této zastavení této činnosti. Tyto finanční prostředky musíme nyní vynakládat na nákup cukru. Proto se ptám, zda šlo o požadavek ze strany Evropské unie, nebo zda prostě vláda se rozhodla, že již nebude postupovat nebo že nebude podporovat eh, tyto aktivity, aniž by si uvědomila důsledky. Další záležitost. Bývalí producenti a zemědělci, eh, kteří se zabývali touto aktivitou, mm, vyjádřili přání obnovit tuto činnost, protože ptám, zda budou nějaké kvóty k dispozici i po roce 2013, nebo zda se bude moci producent rozhodnout sám. Děkuji. A kolega Danten. A děkuji, pane předsedo. Mám tři otázky eh, na zástupce komise. Mohli by nám označit množství cukru, který se vyrábí v Evropě eh, od roku 2005 eh, do roku 2010 a potom i eh, objemy, které byly v roce 2005 a 2010 dováženy do Evropy a mohli by nám říct, zda analýza, kterou komise provádí toho vývoje, kterou, kterou oni měli, zda vede k lepší výnosnosti cukru v Evropě. Děkuji, Michel. Pan uh, poslanec Aňo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je to otázka na paní Morbajovou z Maďarska. Je tlumočník to možná mm, asi ne, v podstatě to nebylo správně, ovšem byste jste tam hovořila o tom, že tam bylo 800, 800 eh, cukrovarů v Maďarsku. Ne, 8, 8, výborně. Ano, já samozřejmě se snažím vás podporovat na v každém směru, všem ne, pokud jde o zastavení industriální produkce cukru, protože jak víme, tak cukrová řepa má velice nízké většinou výnosy a pokud jde o vysoké, pokud dojde k vysokým výnosům, tak musíme něco udělat a to, že v podstatě například v Velké Británii opravdu by to bylo velice problematické, pokud jde o jednotlivé regiony, prostě musíme, nemůžeme to nějaká, někam převážet, musíme to opravdu produkovat přímo na místě a právě proto, jak řekl pan Stedy, měli bychom to ponechat opravdu na rozhodnutí samotného trhu snahu. Děkuji. A nyní na závěr pan poslanec Ján. A potom promluví komise a ředitel DG. Děkuji, pane předsedo. Mám krátký dotaz, který je ale pro nás velice důležitý tak jak nám komise eh, líčila ceny na světovém trhu. Jak, jak je komise vidí, jak se budou vyvíjet v budoucnosti? Je to krátkodobý výkyv, anebo jsou nějaké náznaky, že to je trvalý trend, že tedy cukr bude stále dražší a dražší. Pro nás je to velice důležité, protože jednoho dne v Evropské unii budeme muset rozhodnout o dalším pokračování nařízení o cukru. Takže nevíme. Já osobně říkám, že by se nám nemohlo stát nic lepšího, než když vznikne světový trh pro zemědělské produkty a tento trh bude odrážet skutečné náklady na tyto produkty. Takže jak to vidíte, jak si myslíte, že se na světovém trhu v budoucnu bude vyvíjet cena cukru? Děkuji Josebovi. Ano, jenom komentář eh, k komisi, k tomu je můj návrhu. K té otázce eh, struktury eh, výrobců cukru ve světě. Na základě tedy návrhu Michela Dantena k objemům, já myslím, že by bylo dobré, aby komise nám také poskytla obraz eh, té mapy toho, kdo vlastně vyrábí cukr v Evropě, v Brazílii. Myslím si, že by to bylo důležité, abychom měli tyto údaje, protože dnes eh, to nejsou ani tak trhy, které jdou od jedné země k druhé, ale jedná se spíše o nadnárodní, mnohonárodní trhy, které eh, vycházejí z Brazílie, je tam velké množství výrobců, kteří potom směřují do Evropy. Myslím si, že nežli vůbec odstartujeme tuto diskuzi eh, v budoucích letech, než budeme také jedna s Mercosurem, tak je třeba, abychom měli zcela jasnou představu, abychom se neodstli eh, opět jednou v takové situaci, že v tomto odboru, jako v mnoha jiných, budou eh, výrobci cukru jenom směným, směným penízem v porovnání s jinými ekonomickými činnostmi. Děkuji, Jose. Takže nyní předávám slovo panu ředili Urdelovi. Mnoho zde padlo dotazů. Doufám, že se vám podaří na všechno odpovědět v krátké době. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji za všechny dotazy, protože to opravdu pokazuje na složitost celého tohoto režimu trhu s cukrem a situace, která se dotýká reformy. Možná bych vám měl připomenout ještě to, proč došlo k reformě. Tu reformu jsme zavedli ze dvou důvodů. První záležitost, protože jsme se rozhodli, že pokud jde o dovoz, tak tam v podstatě budeme mít dovozy bez sel, bez omezení kvót a tak dále, pokud jde o těch 48 nejméně rozvinutých zemí eh, na světě a těch zemí, které se zapojily do, do programu vše bez zbraní. To znamená, to, byly, to byl ten režim, který jsme měli s pevnými, eh, s pevnými eh, konkrétními čísly množstvím od 1. 10. 2005, 2006, to bylo se zeměmi AKT, Nám se postupně odbourávaly veškerá cla, to znamená, že tam už nejsou v podstatě z těchto destinací téměř žádná cla. Druhý důvod, proč jsme zavedli reformu byl následující. V minulosti jsme mohli vyvážet takzvaný C sugar, to znamená C cukr, to znamená nad těmi E a B kvótami, které jsme měli k dispozici. Měli jsme mm, mm, pocit, že můžeme mm, bezplatně jak si vyvážet, včetně těch, toho kvótového cukru až po 1,2 miliony tun, to znamená, to je ta částka, kterou jsme měli naplánovanou v rámci VTO vyjednávání Brazílie, Austrálie, Tajs, Tajsko, tam eh, došlo k jejich protestu, My jsme, my jsme eh, tam prohráli právě proto, že C, cukr musí být považován za subvencovaný v rámci EAB kvót. To znamená, že bychom ho měli počítat jakožto eh, export, který je dotovaný ještě navíc navíc k těm 1,3 milionům tun cukru. V důsledku těchto dvou záležitostí, to znamená, že my jsme předpokládali, že dojde k navýšení dovozu, což by znamenalo, že by tím pádem jsme měli problémy s naší produkcí a naším vývozem. To byla jedna záležitost. A druhá záležitost, proč jsme museli snížit mm, to množství exportu, protože to již nebylo akceptováno v to, to období, v důsledku těchto dvou záležitostí jsme našemu odvětví nabídli příležitost přizpůsobit se nové situaci, to znamená, že se museli snížit ty celosvětové kvóty a došlo v podstatě k určité volbě, která byla ovšem, a to zdůrazně opravdu svobodná volba pro všechny producenty, pro jakoukoliv společnost v rámci Evropské unie rozhodnout se zda přijme tuto opravdu se štědrou nabídku, opravdu štědrou nabídku 730 eur na tunu ale ukončit produkci. To znamená, to byla ta kompenzace, která se postupně snižovala, ovšem nicméně byla to opravdu nesmírně štědrá nabídka. Proč to byla taková štědrá nabídka? Protože jsme viděli takové váhání na straně eh, celého odvětví zúčastnice tohoto našeho programu. Ovšem povedlo se nám, povedlo se nám opravdu zredukovat množství v rámci těch pod, z 18 na 14 milionů. Eh, kvót, což je nad těmi kvótami, které máme k dispozici v současné době. A Ještě jednou ovšem zdůrazně, že to byla svobodná volba každého zase do toho zapojit či nikoli. Je normální a přirozené, že ti, kteří se rozhodli z toho vycouvat, tak tím to byly ty nejméně efektivní farmy, to je jasné. Ty, který, kteří zůstali ještě pořád v celém tom procesu, tak byly nejefektivnější, nejúčinnější, to znamená, že byli schopni nějakým způsobem restrukturalizovat, zracionalizovat svou výrobu, svou produkci a to znamená, že naše cukrové odvětví v současné době v EU je mnohem konkurenceschopnější, je racionálnějšího charakteru a zaměřuje se především na ty oblasti EU nebo soustředuje se v těch oblastech, kde je to opravdu efektivnější, pokud jde o náklady spojené s výrobou. Další záležitost, která ovšem není žádnou novinkou, jako kdyby to byla EU nebo snad Evropská komise, která vynucovala na producentech nějaké kvóty a tak dále, redukování, to není pravda. My jsme jim nabídli tuto záležitost, ti, kteří se rozhodli, že to je atraktivní nabídka, tak um, se rozhodli ji přijmout a právě proto došlo k této zásadní změně v rámci produkce v EU. Dalším prvkem samozřejmě celé reformy bylo to, že jsme teda došlo k této reformě na straně dovozu a už jsme nemohli, jak si mít ten 1,6 milionů tun, které jsme měli mm, pro ty, pro ty rafinérie, které se tím zabývají v plném režimu a právě proto samozřejmě toto odvětví, které je založeno na cukrové řepě, je konkurenceschopnější než v minulosti, protože můžeme využívat tyto produkční prostředky eh, nejenom eh, pro tu krátkou kampaň, která představila tak tři měsíce u, u eh, cukrové řepy, záleží samozřejmě na počasí, ovšem v tom zbývajícím období, když nedochází k produkci nebo zpracování, cukrové řepy mohou rovněž zpracovávat třtinu nebo v podstatě ten nespracovaný cukr, který přichází ze třetích zemí, což je činí mnohem konkurenceschopnější schopnějšími. Mm, tak abychom ovšem ale producenty ehm, nezvýhodnili, mm, který se pouze tím, tím dovozem, pokud jde o třtinu, my jsme umožnili následující situaci. Tito producenti měli exkluzivní právo požádat o certifikáty, dovozní certifikáty v rámci prvních třech měsíců, to znamená říjen, listopad a prosinec každého roku, to znamená první tři měsíce kampaně, tak abychom jaksi vyrovnali ty zájmy těch producentů, kteří stoprocentně využívají ehm, pouze třtinu a těch, kteří využívali eh, své produkční kapacity pouze pro řepu, ovšem do budoucna budou moci využívat tu plnou kapacitu veškerých svých produkčních kapacit do budoucna, protože budou zpracovávat řepu i třtinu. To znamená, že výsledkem je mnohem kvalitnější odvětví, silnější ehm, odvětví. My jsme tam měli ty národní kvóty v minulosti a bylo mm, probíhalo opravdu mezi jednotlivými členskými státy minimum obchodování, to znamená, že to bylo mm, takový opravdu rozdělený, které každý producent musel zajistit to, že si stanoví cenu, která je dostatečně nízká pro to, aby zabránil jakým, jakémukoliv dovozu z jiného členského státu. Tato situace již neplatí. Situace se změnila, máme jste mnohem více konkurence, proto mě překvapuje trochu, že v některých případech jste měli to mm, dvojnásobnou cenu ve srovnání s jinou členskou zemí. To si myslím, že právě naopak mělo dojít k takovému spíše, bych řekl, vyrovnání těch cen mezi členskými státy. Samozřejmě, že zde máme Německo nebo Francii nebo Nizozemí, Belgii, které mají nadbytky a samozřejmě přirozeně proto, protože trhy tak fungují, budou mít nižší tržní ceny než země jako Itálie, deficitní země nebo Řecko nebo Portugalsko. To je ovšem přirozená reakce trhu. Ovšem zdůrazňuji, že je zde mnohem více konkurence, než tomu bylo v minulosti, když v podstatě neprobíhal téměř žádný obchod mezi jednotlivými členskými státy. Další otázka velice rychle, těch 500 eur na tunu, to je spojeno s takovou teoretickou možností, která existuje v rámci nařízení transferovat ten cukr mimo kvóty do um, kolonky s kvótou. Samozřejmě nikdo, to, to, my samozřejmě víme, že je to odrazující prostředek, nikdo mm, by to asi nechtěl využít, ovšem teoreticky tato možnost zde existuje, abychom to mohli umožnit z ekonomického hlediska, tak jsme se snažili to clo jsme vlastně stanovili na nulu, to znamená, že pro tyto producenty to neznamená žádné náklady. A odkud teda pochází těch 500 tisíc tun, to je další dotaz, zda došlo k nárůstu poptávky nebo zda došlo ke snížení produkce. Ani jedno z toho není pravda konzum, spotřeba v EU je nezměněná, asi tak 16,5 milionu tun. To je záležitost, která se v nějakým zásadním způsobem nezměnila. Pokud jde o výrobu k, cukru v rámci kvót, to bylo naplněno, to znamená, že zde nemáme nedostatky, pokud jde o cukr, který zapadá do té kategorie v rámci kvót, čili proč zde máme méně cukru, který není mm, tohoto charakteru, což teda já už jsem se o tom zmínil, to asi nebude moci změnit na našem trhu, protože museli platit těch 500 eur. Tento cukr tohoto, této kategorie v rámci stávající kampaně je mnohem nižší než v loňském roce. V loni to bylo asi 4,6 milionů tun cukru eh, k dispozici, který byl nad rámec kvotového cukru. V současné době je to asi 3, 3,5 3 celých dvě asi, to je tak asi poslední číslo. Tento cukr může být využit eh, čtyři, čtyřmi způsoby. Buď teda ho využijeme pro vývoz, umožníme-li to, my už jsme hovořili, že těch 650 tisíc bychom umožnili pro tuto kampaň, pro letošní rok, nebo pro, řekněme, výrobu bioetanolu. Je tam asi požadavek na 1,2 milionu tun Dále je to třetí možnost pro chemický, chemické odvětví, které by umožnilo tomuto odvětví stát se konkurenceschopným v rámci globálního trhu, tak aby měli přístup k cukru, jakožto ke su, k surovině na stejném základě nebo za stejných podmínek jako jejich konkurenti na globálním trhu. A čtvrtá možnost je v podstatě to přenést jako kvótu nebo používat to jako kvótu pro příští rok a produkci příštího roku. Tato poslední možnost ovšem by byla nesmyslná v této situaci, kde máme nedostatek na našem trhu. Právě proto chceme plně využít i tento cukr, který je k dispozici a který je na rámec, čili já už jsem se zmínil, že dojde k té konvergenci, aby, aby se tam nemuselo platit 500 eh, eur, abychom to, kon, abychom to konvertovali na, na tu druhou kategorii. Čili pokud je o text Rady a parlamentu, pokud jde o článek 187, dovolte, abych citoval. To znamená, um, pokud jde o cereálie, cukr, rýži, mm, mléčné produkty, pokud jde o ceny na světových trzích, ehm, kde jeden nebo více produktů dosáhl úroveň, který eh, znamená, který by mohl ohrozit dodávky na světových trzích. Pokud by takto situace pokračovala nebo dokonce se zhoršovala, Evropská komise může eh, přijmout potřebná opatření, aby reagovala na tuto situaci, může, no, může pozastavit eh, dovozní cla cel, mm, v celkové hodnotě nebo částečně. A to je přesně to, jak jsme udělali, jsme teda měli ten nedostatek toho jednoho milionu tun a my to pokryjeme tím, že, že dojde k tomu, že transferujeme cukr do nové kategorie a zároveň umožníme dovoz ze třetích zemí cukru bez sla. Máme zde asi 300 tisíc tun, jak už jsem se o tom zmínil, které jsme povolili. Pokud zjistíme, že potřebujeme ještě více, tak můžeme navýšit na 500 tisíc tun nebo prostě na číslo, které budeme považovat za důležité, abychom doplnili trhy. To znamená, to je skutečně naše povinnost, kterou jsme si vzali za svou, to znamená pokrýt potřeby vnitřního trhu. Další dotaz. bychom neměli mít teda, neby, neměli být soběstační, pokud jde o cukr. Já osobně si myslím, že jde o mm, olivový olej, cukr nebo, mléčné, nebo mléko. Ano, měli jsme přebytky ovšem u ovoce a zeleniny. Ne, čili proč bychom jste měli mít takovou politiku a stoprocentní soběstačnosti u jednoho produktu a u jiného produktu řekněme, že ne, tam, tam budeme závislí. To prostě není filozofie Evropské unie ani u teda žádného zemědělského či jiného produktu. My prostě chceme, aby trh byl determinujícím faktorem, pokud jde o výrobu, aby trh umožnil fungování obchodu, ať už jde o vývoz eh, nebo dovoz těchto produktů Otázka zní, nebo zazněla zde otázka to, zda ta reforma byla selháním. Ne, není to selhání, protože když se podíváme na situaci, které jsme čelili v roce 2005, méně vývozu, více dovozu, prostě, který samozřejmě to mělo dopad na naši vnitřní produkci. My jsme předpokládali, že ty celosvětové ceny budou nižší než evropské ceny a právě proto jsme museli přistoupit k reformě. Prosím, nezapomínejme na to, že před několika lety pouze ty ceny na EU trzích byly třikrát vyšší než celosvětové, celosvětové ceny, čili po reformě to byl, ta cena byla dvojnásobná a v současné době v důsledku rozvoje trhu ta situace je jiná. Máme zde cenu, evropskou cenu, která je na stejné úrovni nebo dokonce nižší než globální ceny. Další dotaz. Zda tato situace bude přetrvávat, vážený pane předsedo, já skutečně nemám křišťálovou kouli, na, nemám více znalostí jako vaši členové, čili opravdu nemohu přijít s nějakým solidním odhadem. Ovšem to, co vidíme, tu jsou asi na světový trhách, jsou to cereálie nebo, nebo řekněme mm, různé zemědělské produkty. Vidíme zde zásadní přesun, posun, pokud jde o dodávky a vidíme samozřejmě, že to poté vede k vyšším cenám z dlouhodobého hlediska pro zemědělské produkty ve srovnání s tím, co jsme viděli v posledních 20 až 30 nebo více letech, čili ano, podle mého názoru dojde k určitému přizpůsobení cen, což pravděpodobně zahrnovat i cukr. Proč? Protože cukr v Brazílii, jak víme, i v EU můžeme využívat nejenom, pokud, nejenom pro spotřebu, ale i pro bioetanol. A pokud zde bude mít cenu 100 dolarů za barel ropy, Evropy, tak to je opravdu určitý stimul, abychom to využívali právě pro bioetanol a méně pro potravinovou spotřebu. Čili tohle všechno jsou elementy, které na tom sehrají, asi budou mít na to nějaký dopad. Ovšem samozřejmě neberte to jako něco, k čemu stoprocentně dojde. Já osobně ovšem si myslím, že dojde k nárůstu cen na světových trzích a to nejenom pro cukr. Pane předsedo, asi to bylo příliš dlouhé z mé strany, možná jsem mi na něco zapomněl, pokud ano, tak se pokusím to ještě doplnit. A poslední dotaz. Tam nejde jenom o izoglukózu nebo kvóty nebo navýšení. My jsme ne, ne, neuvažovali pouze o tom nebo o kvo, u kvótách, o cukru a tak dále. Ta reforma je nedávnou reformou, jak víte. Ty reformy, teda ty kvóty by měly mm, být ukončeny v roce 2015, to znamená, to je dotaz, který bychom si měli všichni položit. Vidíme, že ty základní elementy na trhu se mění a otázka s ní, zda budeme pokračovat s kvótami, či bez eh, kvót, tak to je otázka za milion. Děkuji, pane řediteli. Pan poslanec tady chce jenom něco ještě dodat, ale prosím vás krátce, protože máme velmi eh, napnutý program dnes odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych vám pouze připomněl, když jsme začínali s tím protokolem, když jsme ho podepsali v 70. letech, tak světové ceny byly vyšší než ty, které jsme navízeli v EU a v podstatě došlo o závazek lidí u nás v EU a i zemí AKT, abychom garantovali ty trhy. A druhá záležitost, tam nešlo o producenty, kteří si mohli zvolit nebo mít volbu a mě to opravdu překvapuje. Aspoň v některých zemích ty proces, nebo, nebo tam byly v podstatě celé evropské mm, monopoly a ty rozhodovaly o tom, co pro ně bude nejlepší a ne o tom, který produkt prostě bude nejvýhodnější. A Evropská komise by si toho měla být vědoma, pane předsedo. Děkuji. Eh, panu poslanci děkuji za tuto diskuzi a děkuji panu řediteli. Jenom eh, krátká poznámka. Eh, pane řediteli, snad dovolíte, že i já promluvím. Právě proto, že jsme zavřeli více než 80 cukrovodů v Evropě na eh, jakožto důsledek té reformy z roku 2005, možná eh, by to mohlo sloužit eh, jako lekce pro budoucí reformy, protože možná bude třeba udělat trošku delší timing, abychom nespůsobovali tak těžký a dramatický ekonomický a sociální dopad, tak jak tomu bylo v odboru cukru Potom jsme si teprve lízali eh, rány, když cena cukru eh, přesáhly tisíc dolarů za tunu. Dobře, děkuji a přejdeme k následujícímu bodu. Takže zase prosím pana ředitele Ugarte, aby nás informoval o eh, tom, jaká je realizace evropského projektu Ovoce do škol. Zdá se, že zde došlo ke spoždění celého tohoto programu a rádi bychom věděli, zda tento projekt se rozvíjí, zda e, vůbec postupuje a jaká vylepšení by mohl tento projekt mít do budoucnosti. Takže ještě jednou předávám slovo panu řediteli, aby nám tento, o tomto projektu něco řekl. Doufám, že ta diskuze k tomu nebude dlouhá, abychom mohli přejít k následujícím bodu a hlavně ke zprávě e, pana Alberta Dese, která, na kterou jsme všichni velice zvědaví. Takže děkuji, pane řediteli, a promiňte. Thank you, Mr. Uh, Chairman. Just... Děkuji za slovo, pane předsedo. Pouze poslední poznámka u toho cukru nezapomínejte na to, že ti, kteří neprodukují cukrovou řepu, tak v podstatě se mohou věnovat eh, buď eh, cereáliím nebo jiné pro, jinému produktu, který v podstatě znamená větší výnosy, než když pěstovali, když se zabývali cukrem. Prosím, nezapomínejte na to, ti, kterým se daří v současné době, tak rovněž spadají do této kategorie a byla to jejich volba. Nesmíme na ně zapomínat. Pokud je o tento projekt, o další projekt, který se dotýká projektu Ovoce do škol, to je výsledkem reformy, pokud došlo o společnou organizaci trhu s ovocem a zelenou zeleninou. Viděli jsme zde i ze strany Evropského parlamentu velikou podporu. My jsme za tuto podporu vděční. My jsme začínali s tímto projektem, měli jsme tam asi těch 90 milionů R k dispozici pro tento projekt, který jsme měli k dispozici v rámci rozpočtu. My jsme distribuovali tyto částky jednotlivým členským zemím na základě jejich požadavků. Některé členské země se nechtěly zúčastnit těchto projektů z různých důvodů. Ovšem většina evropských zemí se chtěla zapojit, takže jsme tam měli 23 členských států, které se chtěly v roce 2009 se zapojili a poté teda v roce 2010 pokračovali v tomto projektu ten nadbytek, který, nebo teda to, co tam zůstalo, to, co se nevyužilo těmi zeměmi, které se nezúčastnili tohoto projektu, se redistribuovalo mezi země, které se zapojily do projektu, čili skutečně mm, docela veliké částky jsme měli poté k dispozici, které byly redistribuovány. Bylo zde mnoho problémů spojených s logistikou, realizací, implementací, registrací a v neposlední řadě kofinancování, protože zde byl určitý požadavek toho, aby členská země kofinancovala až do úrovně 50 za normálních okolností tento projekt. 25 šlo z takzvaných zemí, které spadaly pod um, kritéria soudržnosti, čili celkový rozpočet byl 90 milion eur z EU a poté příspěvky ze strany národních zemí, což znamená průběrně asi tak 156 milionů eur celkově. To znamená, když to spojíme, rozpočet EU a i národní rozpočty. V důsledku záležitosti spojené s kofinancování, já bych zdůraznil tento problém následujícím příkladem. V Německu máme 16 jednotlivých zemí, pouze, ovšem pouze, pouze hrstka se rozhodla zúčastňovat právě, zúčastnit toho projektu právě z důvodu problému s kofinancováním. Dále zde zasněla kritika, veliký, veliké zátěže, pokud jde o kontroly, ověřování, administrativu znamená ten klasický problém. Na jedné straně se snažíme podporovat ten dobrý cíl, dobrý projekt, na kterém se všichni shodneme a na druhé straně zajistit to, že Eh, finanční prostředky evropských daňových poplatníků jsou vynakládány správným řádným způsobem, tak aby nedošlo k eh, tomu, že bude muset číst nějaké titulky na první stránka novin, které se nám nelíbí. To znamená na jedné straně respektování požadavků, pokud jde o využívání těchto finančních prostředků, a na druhé straně samozřejmě ty projekty, které chceme, nebo cíl těchto projektů. K čemu došlo v roce, v posledním roce, to znamená 9 až 10 Eh, byla následující situace. My jsme v podstatě z důvodu těch počátečních problémů nebyli schopni využít těch 90 eh, eh, milionů, využili jsme pouze 37%, co znamená asi tak 33 milionů. Pokud je o další období 2010, 2011, to vypadá to trochu pozitivněji. Zdá se, že budeme schopni plně využít finančních prostředků, které jsou k dispozici. Rovněž jsme provedli určité změny do eh, jednotlivého nařízení, mm, do nařízení, eh, které by poté zjednodušilo práci jednotlivých členských států. Dále na konci příštího roku, na konci roku 2011 bychom chtěli mít takovou zprávu o fungování tohoto projektu z jednotlivých zemí. A jelikož se došlo k těmto prvopočátečním problému, dětským nemocem, ale v podstatě my jsme založili celý tento projekt na modelu eh, projektu Mléko do škol, čili v podstatě by to neměla být až taková novinka pro členské státy, protože už jsme to založili na něco, co členské země znali. Ovšem byla zde určitá administrativní zátěž spojená s celým projektem a proto jsme požádali kolegy v rámci generálního sekretariátu zhodnotit i toto administrativní eh, riziko, administrativní zátěž a očekáváme jejich zprávu v tomto ohledu v létě letošního roku, doufám. Navíc k těmto dětským nemocem prvopočátečním problému jsme zároveň vytvořili skupinu zúčastněných stran, která se sešla loni v únoru, v letošním roce by se měla sejít 24 přesná Je to taková rozšířená skupina, jsou tam různé zúčastněné strany, mm, lidi z, z, z řídícího výboru, z jednotlivých členských států a tak dále. Snažíme se v současné době dát dohromady takovou expertní vědeckou skupinu, která by měla poskytovat pomoc komisi, pokud je o poslední vědecké výdobytky, nejlepší praxi, osvědčené postupy, snažit se mm, tento projekt eh, zracionalizovat. Rád bych zúraznil při této příležitosti to, že celý tento program Ovoce do škol není programem pouze o ovoci či zelenině, nebo o tom, že prostě chceme, aby naše děti jedly ovoce a zeleninu těch 90 milionů eur, to je v podstatě mm, to se možná zdá, že je omezené, omezená částka s ohledem na cíle, které chceme dosáhnout. Ovšem, my zde hovoříme takzvané to jedno jablko, mm, tý, jedno jablko na jedno dítě a to jsou v podstatě, to nám otevřelo určitou možnost doplňkových opatření, které umožňují členským státům v rámci národních strategií mm, zavést projekty na základě Mm, konzultačního procesu s odborníky z eh, různých odvětví. Podívat se na to, jak zakomponovat vůbec otázku výživy, zemědělství, životního prostředí do našich škol, tak aby naše děti opětovně získaly ten kontakt, který městské děti ztratily, kontakt s zemědělstvím, s farmářským odvětvím a tak dále cílem je samozřejmě neustále zvyšovat spotřebu ovoce a zeleniny u dětí, protože je pro nás důležité právě toto období, když se formují, formují určité dietetické návyky a podobně, které poté přetrvávají do dospělosti a školy poté znamenají i určitou mobilizaci v tomto ohledu, pokud jde o spotřebu, nejenom u dětí, ale poté samozřejmě to má dopady na rodiče, na jejich sourozence, na rodiče, čili je to multiplikační účinek tohoto projektu. To znamená, rozšíření tohoto projektu nad rámec pouze té cílové skupiny samotných dětí. Vážený pane předsedo, v současné době si myslím, že mohu říct si následující, tento projekt funguje. Jistě je zde prostor pro zlepšení s ohledem na administrativní zátěž byrokracie, dále je to záležitost kofinancování, to je problematika, která pro některé země představuje překážku a to je problém. Děkuji. Děkuji panu řediteli Pan poslanec Lavia požádal o slovo. Prosím, Giovanni, děkuji, pane předsedo. Komise jistě hovořila o spoustě užitečných eh, věcí, ale já bych rád zdůraznil, že na evropské úrovni máme 22 milionů dětí v evropském společenství, které jsou obézní a 5,2 eh, miliony obezních dětí, tedy nad, eh, kteří mají víc než nadváhu. Ten problém dětské obezity je velice vážný a všichni se s ním musíme zabývat. Světová organizace zdraví eh, také říká, že 400 gramů denně ovoce a zeleniny by měly být konzumovány dětmi denně. A tento program pro ovoce do škol by měl být důležitý nástroj, který jde tímto směrem. Je jasné, že ta rozdělení kofinancování je problém, ale je to naprosto nezbytné. Na úrovni e, Evropy došlo tedy k různému přistoupení k programu. Jsou tady země, které se nechtěly toho programu účastnit, jiné země, které k tomu přistoupily jenom částečně. Je jasné tedy, že musíme něco změnit. Rád bych také se otázal komise. Za prvé, jak to, že v textu toho nařízení, eh, který se týká eh, toho programu Ovoce do škol, je tam eh, hranice, tedy strop financování. To obvykle v jiných programech není. Takže máme maximální strop 20 milionů eur, což samozřejmě omezuje celou činnost a možnost rozšíření této aktivity. A za druhé, Abychom měli představu o tom, jak pozdě se tento program rozvíjí, tak bych se chtěl zeptat komise, jak to, že experti, kteří měli eh, doprovodit a podpořit tento program, eh, který vychází z nařízení z prosince roku 2009, ještě dnes, v roce 2011, nezačali pracovat. Jak je možné, že v ročním programu existoval rozpočet od 1 až eh, celých 3 milionů eur, který měl být, které, cifra, která měla být určena na podporu tohoto programu, měl zde být vyroben web, celá síť, eh, kde by se vyměňovaly nejlepší eh, postupy osvědčené. Jak je možné, že tento web ještě nebyl vůbec eh, učiněn a zrealizován? Toto všechno mělo vylepšit zkušenost a mělo by to vylepšit i výměnu zkušeností. Takovýto program může mít obrovskou hodnotu, jak pro zdraví, tak pro pro zdravotnictví. Jak je možné, že ten program eh, dobře neodstartoval? Děkuji. A nyní Elizabeta, předávám slovo tobě. Děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji komisi za prezentaci a děkuji také předřečníkovi, protože zmínil několik věcí, které jsem také chtěla říct. Je to pro mě důležité. Vzpomínám si, jak se to zavádělo a jak se zaváděl program Léko do škol. Jedna z největších potíží, alespoň z Německa, my to takto referovali, jedna z největších potíží byla administrativní zátěž, která s tím souvisela. Prosím tedy komisi, aby tu administrativní zátěž neustále odbourávala. Co se financování týče, musí systém samozřejmě zůstat zůstat kontrolovatelný, ale měl by být co nejjednodušší. Vlastně si ani nedokážu představit, že my jako Evropský parlament se dnes musíme starat o to, aby naše děti byly dobře zásobované ovocem a mlékem. Oba programy jsou totiž velice důležité je naším úkolem, aby ty programy vypadaly tak, že budou doma akceptovatelné. Já nyní slyším o programu Ovoce do škol samé pozitivní věci. Jen je potřeba zjednodušit administrativu. A co se mléka do škol týče, tam také potřebujeme dosáhnout situace, kdy budeme za tento program chváleni. Je potřeba, abychom tento input předávali dál do našich zemí a to pokud možno, aby ty programy byly podpořeny co nejlepšími finančními prostředky, tedy podporuji kolegu Giovanniho. To je důležité a proto je důležité i snížit administrativně byrokratickou zátěž, protože no pak můžeme dosáhnout skutečného úspěchu. Ještě jednou slovo panu řediteli Ulgartovi a potom nějaké vysvětlení. Děkuji velice stručně, pane předsedo. Prostě máme to omezení 90 milionů eur je to z toho důvodu, že to byla součást kompromisu. Součást kompromisu přijatého radou, když byl tento text schválený. Asi bych to neměl říkat, ovšem došlo k tomu přijít ještě před eh, spolurozhodovacím procesem. Další dotaz. Pokud je o ty skluzy, já jsem se o tom zmínil, to znamená ta, ta zkouška skupiny, rozšířené skupiny zúčastněných stran. My jsme vytvořili dvě takové skupiny. Jedna je právě taková rozšířená skupina, to znamená zúčastněné strany, členské státy a ta druhá skupina je skupina odborníků. První schůzka zúčastněných stran proběhla již v únoru loňského roku, druhá schůzka proběhne 24. března, o tom jsem se zmínil, čili to funguje. Webová stránka, ano. Byly tam určité skluzy, my se snažíme to řešit. To je mm, jeden z těch organizačních počátečních problémů designérů těchto stránek. My se snažíme zlepšit tuto situaci, tak aby ty stránky byly opravdu funkční. Ano, poté je to ta odborná skupina, expertní skupina, tam došlo rovněž ke skluzu. To je pravda, ovšem interní systém je opravdu docela problematický. Máme tam, čekali jsme na, na přihlášky, přihlášky již máme k dispozici, mm, lhůta vypršela a dojde k výběru odborníků, expertů, vědců v brzké době. Nemohu vám poskytnout konkrétní datum, ovšem ehm, v brzké době k tomu dojde. Velice mě těší podpora, která se zazněla ze strany Evropského parlamentu pro tento projekt. Je to záležitost, která mi leží na srdci, je to v podstatě můj produkt, můj projekt, proto vás prosím o podporu tohoto projektu. My samozřejmě, já už jsem se o tom zmínil, před chvíli. My jsme si vědomí této určité rovnováhy na jedné straně, které chceme dosáhnout, to znamená ta kontrola, ale zároveň samozřejmě možnost využívat tento projekt ze strany členských států racionálním způsobem. My na tom pracujeme, jistě dojde k zlepšení, ovšem potřebujeme tuto rovnováhu držet do budoucna. Děkuji. Bene. Dobře. Pokud eh, nejsou další, kteří se hlásí o slovo, tak přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. <clears throat> Ano, a to je bod 5. A to jsou politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013. Eh, zpravodaj je Giovanni Lavia, který je zodpovědný za fond eh, výboru SURE. Na základě rozhodnutí koordinátorů jsme připravili eh, formální eh, návrh stanoviska a pan Giovanni Lavia, zpravodaj, nám vypracoval tedy návrh, takže mu hned předám slovo, aby nám tento návrh eh, přednesl a pak eventuálně si vyslechneme zástupce komise, kteří jsou zde přítomně a i generálního ředitele. Takže Giovanni, ti předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Když jsem psal návrh tohoto stanoviska, tak e, jsem převzal samozřejmě to, co byl obsah e, poznámky, kterou komise e, poslala do výboru SURE. A my jsme se rozhodli, že tento návrh přeměníme a dáme mu jinou platnost a že ho přeměníme na stanovisko. Návrh je jasné, že pak Eh, obsahuje celou řadu přídavných eh, fenoménů, když to srovnáme s minulostí. Kromě toho, že by eh, měla umožňovat přiměřenou výrobu potravin v rámci Evropského společenství, tak dnes potřebuje i získat jiný, jiný dopad protože eh, samozřejmě zemědělství eh, ještě vyrábí jiné, eh, jiné věci, ale nedostává za to žádné platby. Abychom tedy mohli ospravedlnit přenášení těchto prostředků do zemědělství, tak musíme hovořit o zeleném zemědělství. Je třeba, aby tato nová politika zemědělská vyžadovala přiměřený finanční rozpočet, který by měl být podobný, který má v tomto období finančního programování. Nemůžeme si myslet, že eh, s přídavnými požadavky budeme, si vystačíme a že dostaneme menší příděly finanční, než jsme měli v minulosti. Já jsem v návrhu zdůraznil hlavně dva aspekty. Jeden je tedy dlouhodobost několikaletého finančního rámce. Proč? Protože se zkušenosti eh, naší politiky zemědělské vyplývá, že První roky eh, několikaletého plánování většinou se používají na eh, startování těchto programů, zatímco až teprve ty další, ty poslední roky potom znamenají, že, se, že území eh, se snaží eh, prostředky, které jsou jim přiděleny, utratit. Já se nebudu teď vracet k tomu plánu na prostředky, ale chci ti jenom říct, že čím kratší je plánované období, tak tím hůře se používají potom finanční prostředky a méně účinné je potom mm, využití prostředků, které plynou eh, na rozvoj venkova. Třetí aspekt, který jsem chtěl zdůraznit, je struktura rozpočtu, který komise ještě zkoumá. Abychom eh, snížili a dobře rozdělili tedy zdroje, které patří do okruhu zemědělství, tedy do prvního a druhého pilíře, tak se domnívám, že je vhodné, abychom eh, udrželi strukturu rozpočtu takovou, která je v současnosti, tak abychom měli speciální okruh, který je určený eh, podpoře eh, zemědělské politiky. A u toho bych se v současné době eh, zastavila, jsem vám k dispozici na všechny dotazy. Děkuji, Giovanni. Již se zapsala paní eh, poslankyně Garcia Perez, takže já ji hned předám slovo. Gracia, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom ve stručnosti. A rád bych řekl, že jsem, že souhlasím s tímto návrhem stanoviska a zcela eh, sdílíme starosti, které zde zazněly. Tento výbor už se k tomuto vyjádřil v minulosti a i v jiných zprávách se na toto téma hovořilo. Eh, víme, co je potřebné pro pak a je třeba, co je potřeba, abychom mohli čelit eh, výzvám, kterým v současné době se před námi vynořují. Máme starosti o budoucnost, protože na jedné straně se hovoří o eh, možném eh, redukování prostředků, které poplynou do rozpočtu a hovoří se na druhé straně o eh, začlenování nových politik, což se nedá vůbec sloučit se současnými dotacemi do rozpočtu. Čili musíme se společně vynasnažit, jak ve výboru Agri, tak v celém parlamentu, proto, abychom mohli určit a popsat naše stanovisko, také ho budeme zaujímat do eh, budoucího finančního období. Socialisté to již učinili. V naší frakci a v naší pracovní skupině v Surej jsme se takto vyslovili. Eh, dohodli jsme se vlastně na stejných bodech. Kdybychom všichni se vydali stejným směrem, tak by bylo jednodušší, abychom eh, naše požadavky v parlamentu, jakožto parlamentu požadavky podpořili. Finanční eh, podpora eh, společné městské policie by měla být stejná jako v minulosti, neměla by být okleštěna vzhledem k tomu, že nás čekají eh, nové důležité výzvy. Je tedy třeba, abychom udrželi ten současný stav financování, abychom udrželi i stejné vlastnosti tohoto programování, které byly do posud. Děkuji. George Lyon. Uh, Pane předsedo, rád bych jenom řekl, že opravdu velice podporuji předložený návrh. Myslím si, že tento návrh jasně reaguje na tři požadavky parlamentu, kde šlo o to zvýšit rozpočet, je velice důležité. Zároveň je velice důležité vypíchnout ekologické zásluhy zemědělství. Ty budou důležité i v budoucnosti, takže v tomto okamžiku je velice důležité zdůraznit, že bez dobrého rozpočtu, bez dostatečně vysokého rozpočtu nebudeme schopni plnit některé cíle, které jsme eh, stanovili a odsouhlasili v různých eh, dokumentech. Myslím si, že je tady ještě jedna velice důležitá věc a sice potřeba flexibility rozpočtu. Když se podíváte, eh, kdy nám bude končit rozpočet v roce 2013 a bude činit žádná 45 HDP EU, bude tedy skutečnou výzvou, bez ohledu na to, jaké krize ještě přijdou, bude tedy skutečnou výzvou, jak pokryt všechny potřeby a reagovat na všechny výzvy spojené s krizí. Takže je potřeba, abychom byli velice flexibilní, abychom se dokázali vypořádat se všemi výzvami, které krize přináší, abychom mohli vytvořit všechny potřebné nástroje, ať už jsou to nástroje finanční nebo ještě i další, které budeme potřebovat a mohli reagovat na všechny potřeby. Grazie, George. Děkuji, Georgi. Pan poslanec Reinhardt. Děkuji. Musím říci, že mě se zpráva velice líbí, tak jak byla naformulována. Je pravda, že je potřeba zajistit té dlouhodobé financování, ale zároveň je potřeba eh, dbát na to, co ji říkal George Lane. Potřebujeme zachovat v určitých oblastech flexibilitu, protože jinak se nám nepodaří instalovat mechanismy na zachování stabilitu trhu. To znamená, ten nástroj by byl poněkud bezzubý. Pro mě osobně je velice důležité, abychom také upozornili na skutečnost, že potřebujeme víc peněz na pokrývání veřejných potřeb a zajištění eh, statků. Ale důležité je uvědomit se, jak, důležité je umožnit lidem pokryt životní náklady. Je to důležité pro politickou stabilitu, ale potřebujeme prostě zachovat i ekologické standardy, ale nadále musí zemědělská produkce být tím nejdůležitějším eh, co máme v, ve společné zemědělské politice, protože zajištění bezpečnosti potravin úzce souvisí se zajištěním míru. Kromě toho samozřejmě potřebujeme více vědy, výzkumu a přenosu inovací do zemědělství. A to všechno za rozumné náklady. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec McGuinness. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za tuto velice stručnou zprávu. Já v podstatě chci podpořit jenom eh, pana Trajmesa a jeho poznámky, pokud je o důležitost potravinové výroby, produkce. Já jsem opravdu velice ráda, že jsme měli rozprávu, která se dotýkala cen eh, potravin a to bylo v podstatě v průběhu dne, to je velice neobvyklé, většinou se země si zabýváme někdy o půlnoci, čili politická důležitost potravin je zásadní. Potřebujeme samozřejmě adekvátní rozpočet pro naši zemědělskou politiku a tato zpráva to zdůrazňuje, to je zásadní. Proto podporuji i poznámky, které se dotýkají výzkumu, vývoje, transferu technologií, pokud jde o výrobu, produkci. Odstavec 5, tam to je nesmírně důležité, především, že je zde mnoho požadavků, které v rámci politik musíme splnit. A ve trojce to je záležitost stávající reformy SZP 27, to je důležité, a poté i dvojka, která je spojena s různými otázkami, které se dotýkají blahobytu zvířat, environmentální ochrana a tak dále. To znamená, to požadujeme i na SZP a jednotlivých členských zemí. Čili ráda bych poděkovala zpravodaji ještě jednou za tuto zprávu, podobně jak se už o zmínili kolegové. Pokud náš výbor může být opravdu sjednocený a silný v požadavcích na rozpočet v tomto tak si myslím, že opravdu dosáhneme pokroku. Děkuji. Herbert Dosman má slovo. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, co navrhuje můj kolega Lavia ve své zprávě. Domnívám se, že struktura rozpočtu, tak jak je v současné době, zachraňuje eh, zemědělské fondy. Já e, souhlasím i s flexibilitou rozpočtu, ale musíme dát pozor, aby pružnost e, ne, nedošla nakonec k drenáži těm zemědělských fondů k jiným rubrikám, protože já mám dojem, že i e, v komisi, v komisi, ve výboru uh, SURE tato pružnost, o níž se tolik hovoří a která je tak vyžadovaná, je i nástrojem, který může odvádět peníze z fondů a z rozpočtu zemědělského jinam. Eh, rád bych zdůraznil to, co eh, řekla i kolegyně přede mnou, Guinnessová. Myslím si, že eh, my vytváříme veřejně užitečné hodnoty, co na, ospravedlňuje v našich požadavcích, ale musíme dávat pozor a říci, že i bezpečnost potravin je velice důležitá, že to je velmi důležitá hodnota, často se na to zapomíná. Uvědomme si, že e, to, co my vyrábíme, to vyrábí zemědělci, kteří e, vydělávají o polovinu méně než zbytek celé ostatní populace. Takže řekněme si, že je třeba, aby měli spravedlivou odměnu, což je také důležité a může to také ospravedlnit náklady, které my vyžadujeme, aby šly do zemědělství. E, takže myslím si, že celá ta diskuze e, by měla právě zaznít tímto způsobem a že lidé by to měli pochopit, pokud to řekneme správně. Děkuji. Děkuji, Herberte. E, pan poslanec Glattenfeld. Existují mnohé studie, které se zabývají v poslední době eh, tím, že největší výzvou do příštích deseti let bude nedostatek energie, vody a potravin. A myslím, že my se těmito problémy musíme zabývat již dnes. Pomysleme na ceny energie, na ceny potravin, eh, ceny, které prudce stoupají. Bezpečnost potravin se stává stále důležitější otázkou. A bylo by opravdu důležité v tomto kontextu, abychom, abychom my, jakožto Evropská eh, společenství, zaujali zcela pevnou stanici eh, pozici k oscilaci cen. Měli bychom vytvořit systém eh, zasahování intervencí a nebo eh, systém tedy skladování potravin. V posledních letech Evropské společenství, pokud by eh, zasahovala do oblasti obilovin, tak je jasné, že by potom Potom zásoby obilovin dnes eh, se mohly prodávat s velkým eh, profitem a bylo by to užitečné, ale to, že eh, Evropské společenství nezasáhlo a nic takového nevytvořilo, způsobilo velké ztráty výrobcům, spotřebitelům a naopak prospěla pouze obchodním a mezinárodním společnostem, které se zabývají eh, obchodování s těmito eh, artikly. Další důležitá otázka je otázka, která se týká vody. I zde bychom měli používat více zdrojů a měli bychom zařídit lepší eh, zavodňování a chránit před povodněmi, co se týče energií. Přestože zemědělství odčerpává velkou část eh, energií, neznamená to, že eh, představuje jenom problémy. I zemědělství může přispět k eh, úspěšnému šetření energiemi, například tím, že bude používat biomasu, tím, že zemědělci mohou být jedním z největšími výrobci obnovitelných zdrojů energie zemědělství může zastávat tuto roli uspokojivě. Zdroje eh, musí být tedy ale předem určeny a eh, používány k těmto účelům členskými zeměmi. Až po roce 2013 budeme vytvářet potom regulaci těchto nařízení. Děkuji pan eh, poslanec Aňo a pak pan poslanec Bove. Já se jmenuji Agni ani to skutečně to, jak jsem se v tom nepoznal. Rád bych poděkoval panu zpravodaji, jeho návrhu, ovšem on se nehovoří o globálním oteplování nebo klimatickým změnám a to je veliký zásadní krok před. Děkuji vám, protože my i mnoho ostatních producentů cukrovky ve Velké Británii jsme přišli asi o třetinu našeho, naší úrody právě v důsledku chladného počasí. Ovšem bylo nám řečeno, že musíme samozřejmě snižovat CO2, protože eh, dochází k oteplování atmosféry. Tak vám děkuji, to je velký veliký krok před. Pokud jde o výzvy, výzvy, politické výzvy, to si myslím, že zde můžeme hovořit o dvou. Jednotná platba, ta v podstatě už se odklání od aktivních farmářů a v podstatě se dostává spíše na stranu vlastníků půdy, což většinou nemusí být zemědělci a toto v podstatě pokračuje tento trend a nedošlo k žádnému vylepšení. Dále hovoříte o tom, že pilíř dvě tyto finance musí být využity rozumným způsobem a ne takové ty podivné, podivné projekty či podivné záležitosti, které jsme, které jsme podporovali v minulosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pane poslanci Agno. A nyní Josebové. Ano, jenom několik bodů, o nich se ještě nehovořilo, které bych rád přidal. Myslím, že důležité je připomenout toho, že pokud eh, chceme dosáhnout eh, eh, hodnotného rozpočtu, tak je třeba, abychom tvořili legitimní projekt zemědělské politiky a pokud nemáme oprávněný projekt, tak ho nebudeme moci obhajovat. To je něco, to je důležité, potom eh, budeme o tom diskutovat, ale nesmíme zapomenout, že evropští občané eh, budou financovat skrze daně eh, tento projekt, čili je třeba zcela jasně vysvětlit, jaké máme cíle. Rád bych zdůraznil dva body. Dva body, které se dnes ještě neobjevily v diskuzi. Například vyvážení mezi obilovinami a masem. Dnes nemáme možnost skladovat obiloviny pro krizi, tak jak jsme ji prožívali. To znamená, že budeme potřebovat eh, něco takového zařídit, protože všechny eh, všechna opatření byla zničena předcházející, dílem předcházející komise. Eh, komise a jednotlivé členské státy nemají vlastně možnost, jak zařídit skladování obilovin pro krmení dobytka. Dále, co se týče zemědělství ve vztahu ke spotřebě, tak eh, se jedná o kontrolu eh, sanitární a to je otázka EFSI. Dnes EFSA eh, chybí finanční prostředky, aby mohla ve své práci pokračovat podrobněji. Čili tady jsou dvě možnosti. Buď to EFSA bude podporovaná veřejnými zdroji a komisí, anebo bude financována podniky. Ale když se podíváme na skandály, které se v současné době objevují, na střed zájmu, na různé e, vztahy, které tam jsou mezi podniky, takže si myslím, že by bylo potřeba, abychom podpořili rozpočet EPSA. A to si myslím, že bychom e, měli podpořit a abychom to také dobře v našich diskuzích probrali. Děkuji, Jose. Sergio Silvestri, chtěl si promluvit. Ano, pane předsedu, také já bych rád eh, poděkoval za tento návrh stanoviska, eh, který předložil kolega Giovanni Lavia. A to nejenom proto, že to je můj uh, přítel, jednak ze stejné země a ze stejné strany, ale i tak, kdyby tomu tak nebylo, bych tento návrh ocenil. Oceňuji ten návrh také proto, protože je to návrh velmi i syntetický. A to znamená, že se dobře a s účinností nad problémem zamyslel. E, myslíme, že bychom neměli opomenout ještě jeden fakt, a to je to, že e, se chce zredukovat e, rozpočet napak ze celkového rozpočtu Evropského společenství. Měli bychom přejít na 39,3 na, v roce 2013, to zatímco v roce 1985 to bylo 75 Myslím si, že to je eh, velký problém. Eh, eh, možná, že i my se příliš zabýváme diskuzí v Evropě, diskuzí o tom, že peníze, které jdou do zemědělství, jsou vlastně peníze na uh, neproduktivní politiku, která je uh, takového asistenciálního typu. A já si myslím, že musíme mít větší odvahu a musíme podpořit zcela opačný názor. To je, že peníze do zemědělství jsou peníze, které vlastně chrání zájmy náš všech, nejenom nás zemědělců, že to jsou peníze, které a vlastně zabezpečují bezpečnost potravin, že to jsou peníze, které eh, zabezpečují a chrání území že to jsou peníze, které zaručuje i konkurenceschopnost zemědělských výrobků na globálním trhu, a což je také eh, důležité pro naší celkovou ekonomiku. A dále, že to jsou peníze, které nevždy eh, zaručí, eh, zaručí důstojný život zemědělcům. Protože fondy, které jdou do zemědělství, nejsou peníze, které jdou jenom na, na podporu, na asistenční politiku protože takovéto fondy by nezaručily jejich důstojnou existenci. Čili eh, neměli bychom přemýšlet eh, kolem dokola tohoto problému, ale měli bychom eh, uvažovat celé jasně, tak jak je jasný tento návrh. Nemůžeme udržet tento rozpočet roku 2013, pokud neobhájíme stejnou částku. A my musíme obhájit užitečnost těchto fondů, které Evropská unie eh, dává do zemědělství. Já tedy zcela souhlasím s tímto návrhem, souhlasím i se způsobem, kterým tento návrh byl vypracován a kterým je předkládán, nebo je velice přesný a účinný. Děkuji, Sergio. A nyní předávám slovo uh, řediteli uh, eh, DG, panu Megelovi, který okomentuje to, co zde zaznělo a uh, potom pan uh, zpravodaj Lavia uzavře diskuzi. Děkuji, pane předsedající Především bych rád řekl následující. Ten návrh stanoviska, který předložil pan zpravodaj, je dobrým základem pro diskuzi zde na půdě Evropského parlamentu, pokud jde o budoucí výhledy evropského rozpočtu po roce 2013. Jak víte, tak komisař bojuje za velice ambiciozně reformu SZP po roce 2013. Ty ambice i slovy pana Bového znamená znamenají samozřejmě legitimní reformu SZP. Já nebudu zacházet do nějakých podrobností této strategie, protože našeho komisaře, to myslím, že budeme mít příležitost se o tom ještě pobavit Eh, když budeme hovořit o dalším bodu na programu. Je to rozprava, která se dotýká zprávy pana Dese. Ovšem tato reforma bude reagovat na, na výzvy, které jsme eh, zahrnuli do strategie pro 2020, to znamená ozelenění, eh, inteligentní růst, další záležitosti ve všech oblastech bychom chtěli ze strany společné zemědělské politiky přinést určitý přínos. No, pokud jde o stanovisko pana zpravodaje. Eh, my samozřejmě chceme, aby tato ambice byla legitimní a mm, to je obtížné za předpokladu, že finanční prostředky, které jsou k dispozici pro tyto politiky, se snižují, eh, se škrtají zásadním způsobem. Je velice obtížné motivovat naše zemědělce, aby se ubírali tím správným směrem, pokud finanční prostředky, které byly k dispozici, by byly seškrtány. Právě proto vítáme stanovisko pana zpravodaje kde je jasně řečeno, že financování pro SZP po roce 2013 musí být dostatečné, musí být adekvátní, musí odpovídat výzvám, které by měla SZP plnit. Jeden z prvků tohoto stanoviska se dotýká pružnosti, flexibility. To je důležitá záležitost, která bude možná důležitější ještě po roce 2013. Ovšem musíme si uvědomit, že tato pružnost se může ubírat různými směry. Pružnost by měla být navržena z našeho pohledu takovým způsobem, abychom zabránili tomu, že záležitosti, které nespadají do SZP, aby nám odčerpávaly finanční prostředky, čímž bych jsme ohrozili plnění cílů v rámci SZP. Jeden z důležitých prvků, které bych rád zdůraznil eh, v rámci návrhu stanoviska pana Laví, je to, že chce, aby SZP spadala pod stejnou hlavičku v rámci budoucího víceletého finančního rámce. To je velice důležité, protože to zdůrazňuje tu skutečnost, že SZP není jaksi nějakým podivným tvorem o dvou částech, že je to jeden celek. Je to politika, kterou se snažíme sledovat e, z různých aspektů, pokud jde o, podporu příjmu a tržní e, opatření v rámci prvního pilíře a technické záležitosti a rozpočtové záležitosti, které přichází z oblasti e, politiky rozvoje venkova. Čili proto je důležité, aby oba dva tyto pilíře byly udrženy v rámci jedné rozpočtové položky. Myslím si, a zde opakuji to, o čem jsem se zmínil na počátku mého vystoupení, toto je velice dobrý základ, podle našeho názoru, velice kvalitní příspěvek k, k pohledu na SZP i nějaké rozsáhlejší rozpravě o financování společné zemědělské politiky do budoucna. Děkuji. Bene. Grazie al direttore generale. Děkuji řediteli eh, Megelovi a nyní Předám konečné slovo panu poslanci Laví a připomínám vám všem přitom, že e, datum pro konečné předložení pozměňovacích návodů, pokud ještě si přejete uskutečnit, je 2. března ve 12 hodin. Čili to je ta lhůta, čili po zítří do 12 hodin. Tak, Giovanni, předávám ti slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem kolegům e, za tuto diskuzi. Já bych rád začal e, jenom poznámkou. Mnozí Eh, hovořili o syntetičnosti. Eh, kdokoliv eh, by měl vypracovat nějaký návrh, tak ví, že existuje určitá povinnost a to je 1500 znaků. Čili ta syntéza je vlastně dána spíš tím, co je nám nakázáno, že my máme určité náklady na překlady, čili nejde ani tak o to, že bych syntetický chtěl být, ale že tak musím být. To je limit, který potom neplatí pro pozměňovací návrhy. Takže já jsem si také myslel, že potom v těch pozměňovacích eh, návrzích potom se trošku rozpovídám, to možná mi bude umožněno. Eh, z diskuze vyplynulo několik zajímavých postřehů. Nebudu odpovídat jednotlivým dotazům, ale odpovím komplexně. Důležité téma je téma flexibility, pružnosti. Proč? Eh, víte, že Lisabotský proces otevřel eh, spornou otázku mezi parlamentem, radou a eh, mezi parlamentem a radou na téma pružnosti, flexibility. Právní služba parlamentu říkají, že pře, eh, převody rozpočtu, které překračují žádná celá 0,1 výše rozpočtu by měly být eh, odhlasovány jednoznačně, což je velice těžké. Čili financování a pak je provázáno eh, s tématem, které eh, přesahuje vlastní jeho téma. Týká se totiž flexibility celkového rozpočtu a to je téma, kterým se výbor sude bude muset zabývat. Znamená tak pracovní skupina, která se zabývá tedy finančním nařízením, bude muset najít řešení, které by bylo průchodné a které by umožnilo Eh, převod eh, jednotlivých zdrojů v těch kapitolách rozpočtu. Je jasné, že eh, pak má za cíl udržet vysokou produkci potravin na evropské úrovni. V současné době ve, středově, ve středozemí máme i jeden příklad země jako Rusko, kteří jsou velkými eh, výrobci obilovin, by chtělo ještě zablokovat další eh, export, aby si zajistili bezpečnost v zásobování potravinami. Je jasné, že se musíme podívat na eh, zemědělskou politiku i s tím, co chceme připojit k této politice v současné době. Musíme promyslet i to, co zde musíme přidat k tému původnímu cíli naší politiky to nicméně rozvineme ještě dále, tuto diskuzi v, ve zprávě o společné zemědělské politice. Myslím, že budeme mít ještě možnost k tomu co přidat. Hovořili jsme také o inovaci, o výzkumu. E, abychom byli konkurenceschopní na mezinárodní úrovni, tak bude potřeba, aby v nové e, politice zemědělské e, měla výzkum a výzkum a rozvoj hlavní roli. Hovořilo se zde také o o spravedlnění, o legitimnosti, o tom hovořil Josef Bove. Je jasné, že evropští občané eh, potřebují, aby tato politika byla ospravedlněna. A myslím, že i v tomto směru eh, s příspěvkem eh, vás všech, kteří svými pozměňovacími návrhy jistě doplníte tuto zprávu, dospějeme k tomu, že vylepšíme uh, obsah této zprávy. A poslední věc, Josef Bové se zmínil o sanitárních problémech a o financování EFSA. Toto je problém financování agentur, což je úplně jiná kapitola, která se v současné diskuzi nás netýká. K tomu se budeme moci vrátit, až budeme hovořit o uh, rozpočtu až budeme uh, ověřovat, jaké kroky můžeme udělat, abychom zajistili větší bezpečnost potravin našim evropským občanům. Takže já vám děkuji za tuto diskuzi, za vaše připomínky. Jsem vám všem k dispozici pro to, abychom ještě vylepšili tento text, který potom budeme posílat do výboru SURE. Děkuji, děkuji Giovannimu Lavia a nyní děkuji také všem ostatním a nyní přejdeme k poslednímu bodu, který je nicméně nejdůležitější v našem dnešním jednání a to je výhled eh, na rok 2020, a to je eh, projednání návrhu zprávy. Kolegové, nemusím vás upozorňovat na tom, že tento bod je velice důležitý. A než předám slovo Albertovi Des, který bude to zprávu, eh, tak vás chci jenom upozornit na to, že tato fáze je opravdu velice důležitá. A je důležité, abychom dospěli co nejvíce ke schodě čím víc se náš výbor sjednotí, tak tím lépe budeme moci působit na volby, které potom eh, výkonný výbor udělá. Takže tímto přáním eh, předávám slovo eh, panu Albertovi Desovi, který nám pohovoří o své zprávě. Děkuji za eh, přítomnost Frankovi Kriakovi, který je zpravodajem pro eh, ekonomický a hospodářský výbor a který po Albertovi Idesovi pohovoří a který nám eh, řekne, jaká je stanovisko dnes přijal výbor nad. Takže, milý Alberte, předávám ti slovo. Děkuji, pane předsedo milý Pavlo, milí kolegové, kolegyně, zástupci komise, milí přítomní a všichni posluchači. Mám velkou radost, že dnes máme příležitost hovořit o zprávě o společné zemědělské politice po roce 2013. Je to konec konců také první diskuse po té, co všichni kolegové obdrželi tuto zprávu ve své mateřštině. Po zprávě Georga Lajena a po sdělení komise je nyní na řadě parlament. Parlament teď musí vyjádřit svá přání a říci, co si o celé záležitosti myslí. Jsem velice vděčný panu komisaři Antenžiolovi za jeho sdělení a ve své předchozí zprávě jsem také vycházel z mnoha jeho návrhů. Také jsem zapracoval mnohé ze zprávy pana van Lajena. Děkuji tedy oběma pánům za veškerou práci, kterou na tématu již odvedli. Ve zprávě, což možná některé z vás překvapilo, jsem zacházel dosti do detailů, protože si myslím, že parlament, který podle Lisabonské smlouvy získal silné spolurozhodovací právo, že parlament prostě musí hrát rozhodující roli, musí zaujmout silnou, eh, silné stanovisko, abychom byli schopni čelit výzvám a převzít odpovědnost. Samozřejmě parlament musí musí spolupracovat s komisí, abychom společně našli pevnou pozici ke společné zemědělské politice, než začneme vyjednávat s radou základním sdělením mé zprávy je, že společná zemědělská politika musí být jednodušší a spravedlivější. Jednodušší při realizaci, jednodušší na pochopení, jednodušší pro pochopení eh, ze strany zemědělců a správy a to aniž by kvalita a cíle společné zemědělské politiky jakkoliv utrpěly. Naopak kvalita a cíle mají být vyšší hlavní části této zprávy, na tom se určitě ve, vý, ve výboru shodneme, hlavní část zprávy hovoří o tom, že i po roce 2013 budeme potřebovat spolehlivou eh, společnou zemědělskou politiku, společnou zemědělskou politiku, kterou také musíme solidně vybavit finančními prostředky, tak jak to právě přednesl pan kolega Lavia a jak jsme to právě probrali. Proč vůbec potřebujeme společnou zemědělskou politiku? Za prvé, pro zemědělce v Evropské unii. Za druhé, pro zajištění zásobování potravinami. A toto zásobování se týká více než půl miliardy lidí. Toho chceme dosáhnout trvale udržitelným zemědělstvím, které bude přispívat k zachování přírodních zdrojů. Rozvoj venkova je další důležitý cíl, eh, o kterém chci ve své zprávě hovořit. Abychom všechno všech těchto cílů dosáhli, budeme potřebovat, tak jak už napsal George Lyon ve sdělení komise, budeme potřebovat i nadále více pilířovou nebo alespoň dvoupilířovou strukturu. Potřebujeme prostě jasnou architekturu obou pilířů, a to tak, aby nedocházelo k překryvům, poněvadž by to vedlo k narůstání byrokracie. Je důležitý pevný první pilíř, je absolutně rozhodující, protože bude možné díky němu dosáhnout vysokých standardů v Evropské unii a zároveň zajistí odměnu za eh, výkony odváděné pro společnost a zároveň bude příspěvkem k vyrovnání rizik hrozících našim zemědělcům a je také nesmírně důležité, měl by tento pilíř přispět k zachování trvale udržitelné potravinové bezpečnosti v Evropské unii. U tématu cukru jsme dnes slyšeli, jak rychle se rozhoří plamené diskuze. Prostě není samozřejmé, že vždy všeho budeme mít dost. 20 let nám cukrovarnický průmysl říkal, že eh, na trhu dost levného cukru a že je lepší nakupovat na světových trzích, než mít chráněný trh v Evropské unii. Ale nastal den, kdy už to neplatí. Co se přímých plateb týče, bych rád řekl, že rozdíly mezi členskými státy musí být menší, protože nyní existují velké rozdíly. V posledních měsících mě asi nejvíce překvapilo, že máme ještě větší rozdíly v rámci jednotlivých jednotlivých členských států samotných. Společná zemědělská politika splní svůj účel pouze tehdy, když budeme pracovat eh, s přechodnými obdobími, abychom dosáhli zblížení ve všech těchto oblastech. Shodnu se s panem komisařem na tom, že potřebujeme trvale udržitelné zemědělství. Musíme jej prosazovat, abychom odstranili deficity, které stále ještě existují to je zároveň také odůvodněním části plateb v rámci prvního pilíře. Krédo veškerých ekologických výdajů musí znít, již žádné další výdaje pro zemědělce a byrokracii. Chceme jednoduchý a zacílený systém. Myslím si, že těchto ekologických cílů dosáhneme lépe, flexibilněji, spravedlivěji, pomocí opatření ve druhém pilíři. Aniž bych to teď chtěl rozebírat do detailů. Já vím, že jsou o tom vedeny plamené diskuze, ale až do hlasování ve zemědělském výboru, pane předsedo, a to bude asi 2. května, a pak budeme mít další hlasování, a sice v plénu parlamentu, tak prostě do těchto dvou hlasování budeme mít ještě dost času na to, abychom to téma důkladně prodiskutovali. Rád bych zde také zmínil, proč eh, toto téma eh, chci zaměřit tak silně na druhý pilíř jsem skutečně otevřený, pokud mi někdo z vás předloží návrhy, které ukážou, že půjde všechno nebyrokratickým způsobem zařídit i přes první pilíř. Ale já jsem od vás takovéto návrhy ještě nedostal. A také si nedovedu představit, jak by ten systém mohl fungovat, když dosud máme členské státy, kde zemědělci dostávají 50 euro za hektar a jinde 600 euro za hektar hektar. A 30 z toho eh, je zamýšleno na takzvané greeningové eh, výdaje. Takže v jednom případě by to bylo 15 euro a v druhém případě 180 euro. Takže se skutečně musíme zamyslet nad tím, jak eh, budeme spravedlivěji rozdělovat finance. Mnozí mě patrně podpoří, v mém názoru, samozřejmě někteří si myslí něco jiného, ale mnozí mě asi podpoří v mém názoru, že eh, tohoto sjednocení nejlépe dosáhneme pomocí druhého pilíře při diskuzích eh, s mnoha lidmi zjišťuji, že si spousta zemědělců myslí, že finance z prvního pilíře jsou bezpečné peníze a peníze z druhého pilíře jsou nejisté. Po roce 2013 ale oba dva zdroje finančních prostředků budou rovnocenné. Pak už mezi nimi nebude žádný rozdíl, protože po roce 2013 nebudeme mít žádné povinné eh, platby. Ve své, ve své zprávě jsem také tematizoval malé zemědělce. V mnoha členských státech je toto téma stále ještě problematické, ale skutečně jsem nenašel žádné řešení, jak téma malých zemědělských podniků celoevropsky jednoznačně definovat. Proto jsem ve své zprávě navrhl, že bychom k tomu mohli přistupovat poněkud fakultativně a sice, že by členské státy z prvního pilíře mohly vynaložit určitou část na malé zemědělce, a to podle eh, svých vlastních klasifikačních kritérií, kdo je či není malý zemědělec. Já si dokážu představit, že by tam mohla být i nějaká povinná částka, nějaké povinné procento toto bychom mohli pojednat v formou pozměňovacích návrhů. Další důležité téma je téma mladých zemědělců. Já vím, že mnoho mladých zemědělců v mnoha zemích Evropy má skutečně velký problém dostat se k půjčkám. K půjčkám, z nichž by mohli financovat rozvoj svých podniků. Proto si myslím, že potřebujeme Eh, speciální program, který by byl součástí druhého pilíře. Také si myslím, že je důležité i nadále důležité téma znevýhodněných oblastí a jako dosud by mělo zůstat pod druhým pilířem i další opatření, kde se v Evropě hodně lišíme, bychom mohli sloučit pod, druhou, pod druhý pilíř. Ve své zprávě jsem to neprobral tak detailně, ale napsal jsem tam, že si dovedu představit, že bychom mohli dosavadní osy druhého pilíře zrušit a, záro, a zároveň bychom mohli zavést bloky v rámci druhého pilíře. První blok, takhle jsem to koncipoval já, první blok by poskytoval finanční prostředky, částky eh, vyplácené bez, kof, eh, bez povinnosti kofinancování, tedy spolufinancování. A tyto peníze by dostali zemědělci, kteří zároveň budou dostávat i peníze z prvního pilíře. V druhém bloku by byly ekologická opatření, která eh, a tato opatření by byla dobrovolně nabízena zemědělcům, kteří by se pro ně tedy fakultativně mohli rozhodnout. Dokážu si představit, že by ze 75% tyto projekty financovala celá Evropská unie, 25% by byl podíl spolufinancování na národní úrovni. Dovedu si představit, že v nových členských státech by bylo možné zavést i výjimky. A co se týče opatření pro venkovské oblasti, tak u tohoto tématu jsem v mnoha diskuzích došel k názoru, že si s těmi výjimkami bychom mohli zůstat u kofinancování ve výši 50 že by to prostě mělo zůstat tak, jak to zatím je. Ovšem tyto prostředky kofinancování by měly být eh, získány i z jiných než eh, prostředků, z jiných prostředků než z národních rozpočtů. Co se týče tržních nástrojů, tak jako, jak už se o tom dnes diskutovalo, tak tady si myslím, že je důležité, abychom dosavadní nástroje zachovali a v případě krize bychom je měli v záloze. Mohli bychom je v případě krize ještě lépe zacílit na potřeby, abychom mohli lépe vyvažovat silná kolísání trhu, která se na nás v budoucnosti budou asi valit daleko více než dosud. Shodnu se s panem místopředsedou na tom, že je potřeba zamyslet se nad tím, jestli bychom se neměli vrátit k systému alespoň minimálních intervenčních skladů. Pokud se chceme vyhnout spekulacím s komoditami, tak podle mého osobního názoru jsme schopni tyto spekulace omezit jen tehdy, pokud v určitou dobu budeme mít na skladu dostatek komodit, abychom těmto spekulacím mohli předcházet. Co se týče venkovského roz, eh, rozvoje venkovských oblastí, tak tady si myslím, že můžeme dobře použít programy, které byly koncipovány pro splnění cílu Evropa 2020. Já jsem z oblasti v Německu, která patří k těm, které byly ty nejchudší po druhé světové válce. Je to téměř čistě agrární oblast, venkovská oblast. Nedávno jsem ale četl expertízu, že z deseti nejperspektivnějších regionů budoucnosti jsou tři z toho mého kraje. To znamená, z oblasti, která na tom byla nejhůř, se, se můj kraj vytvořil vypracoval s podporou různých pod podpůrných programů na region, který je jeden z nejperspektivnějších. Proto bych chtěl apelovat eh, na myšlenku, že eh, z různých programů pro rozvoj venkova podpoříme nejslabší regiony, aby také měly takovouto šanci na budoucnost jsem opravdu zvědavý, jak, jaké diskuze budou v budoucnosti probíhat. Mohu vás všechny ujistit o tom, že jsem připraven uzavírat kompromisy. Svým příspěvkem jsem chtěl dosáhnout toho, že se pustíme do intenzivní diskuze v příštích týdnech a měsících. A pevně doufám, že na závěr v parlamentu velkou většinou schválíme zprávu, kterou posléze komisař zapracuje do svých legislativních návrhů. Děkuji již teď všem, kteří se podíleli na přípravě, diskutovali a také děkuji všem za pozornost a doufám, že naše spolupráce v budoucnosti bude víc než dobrá. Děkuji Albertovi. Určitě budeme mít Eh, co diskutovat. Už 20 lidí se zapsalo do diskuze, ale eh, nejdříve musím dát slovo Frankovi Kriakovi, který, jak vidíš, eh, se bude muset uspokojit s mm, krátkou dobou. Prosím tě, buď co nejstručnější. Franko Kriako, to je zpravodaj ekonomického, hospodářského sociálního výboru a ten nám pohovoří o tom, co dnes tento výbor odhlasoval. Děkuji, pane předsedo, a děkuji jménem výboru za to, že jste nás sem pozvali na vaší schůzi. Eh, vy jste připomínal, že dnes dopoledne eh, dnes naše sekce, která je specializovaná na rozvoj venkova, eh, prodiskutovala a odsouhlasila stanovisko k budoucnosti PAKu a to půjde 15. března do plenárního zasedání. Já toho využívám této situace k tomu, abych poděkoval panu zpravodaji, panu Desovi. My zveme tohoto zpravodaje, aby se e, vrátil k nám do výboru a aby e, toto stanovisko u nás prodiskutoval. Já nejsem e, zemědělec, patřím do skupiny dvě, zastupuji pracovníky, čili nejsem tak zcela nestraný nejsem uh, zcela zainteresovaný tady v tom, ale myslím si, že uh, úkolem paku je, aby ohodnotil dobře eh, zemědělce jakožto výrobce potravin. Reforma společné zemědělské politiky musí být taková, aby zajistila příjmy zemědělcům, aby to byly příjmy přiměřené. A to v celé evropském společenství. Aktivní zemědělec musí mít Eh, musí vyrábět takové výrobky, aby byly eh, obchodovatelné i eh, přímo na místních trzích. My, jakožto výbor, souhlasíme s tím, že se přijme rozhodnutí komisaře výboru. Neměl by se přihlížet jenom k intenzitě práce placené, ale i k ne- práci neplacené. Tak abychom i zajistili eh, společenské, společenskou legitimaci eh, těch přidělovaných zdrojů. My jsme vyčlenili tři základní cíle. Eh, životní prostředí, zemědělec a práce. O práce by měla být chápana nejenom na to, aby se, aby se vypočít vypočítávala, mm, vypočítávala odměna, ale práce by měla být pokládána za lidský kapitál. 18 eh, milionů eh, pracuje v Evropě v zemědělském odvětví. A, a pak jsou další 4 miliony lidí, kteří eh, nemají žádný vztah k tomuto odvětví, ale pracují pro něj přesto a to nelegálně. My bychom měli eh, zaručit to, že Evropské společenství bude mít konkurenceschopný zemědělský odbor, který bude inovativní, s tím souhlasíme, eh, zemědělství, které eh, bude moci přispět k vylepšení sociálně a ekonomických podmínek, které by zajišťovalo bezpečnost pracujících a zemědělství, které by pracovalo v souladu se všemi sociálními požadavky. Výbor se domnívá, že je možné zrealizovat eh, účinnou reformu eh, společné zemědělské politiky, ale že to eh, nebude možné, pokud nebudeme mít jasnost o všech rozhodnutích, které se týkají struktury rozpočtu. To je zcela zásadní bod. Proto si myslíme, že je třeba upřesnit stávající zprávu a že je třeba rozlišit cíle, nástroje a finanční zdroje. Rád bych eh, také dodal ještě, pane předsedo, poslední věc, a to je to, že otevření trhů eh, zřejmě povede k zostření konkurenceschopnosti, že eh, i bude vést ke změnám systému cen a dojde i k dovážení různých komodit. Dojde zřejmě k větší volatilitě trhů E, proto je třeba e, k tomu přizpůsobit i současné nástroje, abychom zajistili stabilitu stávajících trhů. Děkuji Frankovi Kyriakovi a nyní zahajuji diskuzi. Nejdříve dám slovo zástupci e, frakcí a potom budou následovat ostatní. V současné době jsou zde přihlášeni je zde přihlášeno 23 mluvčích, takže to musíme trošku řídit. Luizi, ty začínáš. Luis Capola Santos. Eh, děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být co nejstručnější a nejobjektivnější, ale nemohu eh, než pogratulovat eh, panu poslanci Desovi za jeho práci. Vím, že se touto zprávou velice důkladně zaobýval. Chtěl bych hm, vyzvednout pozitivní prvky jeho zprávy. Pan poslanec Des eh, sleduje eh, návrh komise i sdělení eh, komise. My všichni se na tomto shodneme. Víme, že je třeba ubránit silnou zemědělskou politiku, silný první pilíř. Chceme se ubránit navrácení této politiky do vnitrostátních pravidel. Chceme podpořit systém podpor, zjednodušit i režimy eh, podpor, eh, které by eh, neměly jít jenom na plošné podpory. Chceme odmítnout i kritéria, která dávají podporu přímým zemědělcům. Myslíme, si na druhé straně, že třeba i e, upřímné kritiky, já se domnívám, že ta e, zpráva je trochu nepřesná a vágní e, v těch bodech, které se týkají těch rysů, k nimž se parlament musí nicméně vyslovit. Myslím si, že vládne trochu zmatek v té zprávě tam, kde se hovoří o jedné ústřední otázce. A teď vám vysvětlím, o co mě vlastně jde. E, ta zpráva pana Dese navrhuje dobrovolný základ e, pro platby malým zemědělcům. Proč by to mělo být dobrovolné? Vzhledem k tomu, že e, by se mělo dospět ke společné politice, tak ta pravidla by měla být také společná, aby jsme dospěli k situaci leální konkurence. Ale zpráva pana Dese vlastně nedefinuje, kdo je aktivní zemědělec. Nemůžeme chtít po eh, výkonném výboru, aby definoval takového to výkonného, takové toho aktivního zemědělce. Co to je? Eh, socialistická frakce má zcela jasno ohledně této definice. Zpráva DES také hovoří o správném rozdělení eh, podpor a říká, že žádný členský stát nesmí dostat méně než dvě třetiny průměrných přímých plateb, ale jakého průměru? Současného průměru? Nebo toho průměru, který budeme mít po té, co budeme uplatňovat nová kritéria? To je zcela zásadní otázka a je velice důležité, aby eh, v této zprávě byl tento bod upřesněn. A dále navrhuje se zde, aby se um, přídavně eh, pokrývala rizika, ale neříká v bodě 34 tedy říká v tomto bodě, že je možné ještě pokrýt přídavně tato rizika, ale pak říká, že tu nemá být eh, systém evropského pojištění. To se mi zdá být v rozporu. Dále, eh, co se týká mm, odstavce 52, tam, eh, kde se hovoří o kofinancování, čili hovoří se o tom, že by se vlastně zemědělská politika měla vracet do vnitrostátních hranic, tak přitom ale eh, se prohlasuje, že jsme proti tomuto procesu. V bodě 35 a v bodě 52 si tedy tyto dvě eh, tato dvě tvrzení mm, vlastně eh, odporují. A dále. Došlo zde k vynechání faktoru zaměstnanosti. Hovoří se, víme všichni, že dochází k velké nezaměstnanosti v zemědělství a je důležité, abychom zde eh, také jako hovořili o tomto, kromě toho, že určíme určité stropy. A pak je bod 22. Podle mě toto je velice rozporumný bod a k tomu eh, bych měl mnoho co říci. Je to návrh, který je velmi zmatený a podle mě eh, odporuje i principu zjednodušení. Nechápu, a proč se zde navrhuje že se budou platit platby financované na 100% z prvního pilíře. Socialistická frakce už celé měsíce se snaží posílit první pilíř opatřeními typu e, agroalimentárního. V minulosti e, tato problematika spadala do druhého pilířu, pilíře. A jak řekl ale pan poslanec Des nyní by spadali do prvního pilíře. Zemědělci se domnívají, že první pilíř eh, vlastně poskytuje eh, zcela bezpečné podpory, zatímco druhý pilíř to jsou eh, nejisté podpory. A proč tedy tato opatření by nemohla patřit a spadat do prvního pilíře? Tak by to bylo jednodušší. Čili tady vlastně došlo k přechodu od prvního do druhého eh, pilíře, to se mi zdá takové podivné inženýrství. Pak se domnívám, že tímto způsobem eh, bychom mohli dospět eh, k lepšímu návrhu. Tak jak my, socialisté, bychom rádi. My jsme ještě nehovořili v naší frakci hm, dohloubky. Jsme nediskutovali tuto zprávu, ale budeme se snažit ji prodiskutovat a budeme se snažit předložit pozměňovací návrhy. George Lyon. Uh, uh, uh, Děkuji, pane předsedající Rád bych rovněž poděkoval za dobře odvedenou tvrdou práci, kterou Albert dess odvedl při přípravě této zprávy. Byl to nesmírně aktivní přístup, snažil se zapojit a prodiskutovat eh, myšlenky s různými členy i mé frakce a pokud vím, tak i s kolegy z ostatních frakcí a to opravdu vítáme. Je zde několik oblastí, ve kterých eh, souhlasím s jeho postojem, samozřejmě zjednodušení nebo volání po zjednodušení, s tím nemá nikdo problém. Dále je to ta silná rozpočtová linie, kterou sleduje z původní zprávy. Dále spravedlivé, spravedlivá redistribuce, to je velice důležité. Aktivní farmáři zde rovněž Vítám to, aby se ty platby dostaly k těmto aktivním farmářům. Možná bychom měli lépe definovat eh, tento pojem a nežádat komisi o tento bod. A pokud jde o mm, ty limity, opravdu mm, si myslím, že má pravdu, tímto směrem bychom se neměli ubírat. Je zde několik oblastí ovšem, ve kterých já osobně i moje frakce má obavy, protože jsme měli možnost už, se, už si společně prodiskutovat některé z těchto věcí. A to je 68 tento návrh se nám zdá docela takový zmatečný. V 15. se hovoří o tom, že eh, zrušíme eh, tu podporu pro, eh, pro dobytek a ovce a na druhé straně se zde 16 se hovoří o tom, že by došlo k její oddělení těchto pladeb. Já opravdu nevím, jakým způsobem to mělo na mysli. To znamená na jedné straně to spojení těch pladeb a oddělení těch pladeb, protože je zde několik oblastí v Evropě, kde právě záležitosti spojené s dobytkem, kde je tato situace velice problematická. Veliké obavy mám jednak pokud jde o oblast spravedlivého přístupu, pokud jsem to správně pochopil z jeho zprávy, tak chce, abychom zvážili jedničku i dvojku nebo platby v rámci prvního pilíře druhého, jakožto celku, když hovoříme o spravedlivém rozdělení. Ovšem já si myslím, že bychom je měli oddělit, protože je zde opravdu několik důvodů, které vedou k tomu, že v některých zemích je vysoká úroveň těch plateb pro rozvoj venkova. Dále zde hovoří o tom, že by tento spravedlivý přístup eh, měl být eh, u všech členských států a tam to minimum těch 65 přímých pladeb nebo teda toho průměru Evropské 27, pokud jde o příjmy platby. Já, když jsem si to osobně spočítal, tak mi to přišlo asi na 175 eur. Ehm, to to znamená, že pouze tři členské státy by mohly těžit z této výhody, tak aby opravdu ten přístup byl spravedlivý a to si myslím, že není dostatečné, alespoň na základě všech diskusí, které jsem měl možnost ve členskými státy, tak si myslím, že to není dostatečně ambiciozní a nereaguje na problémy, na ty obavy, které se, o kterých jste se zmínil. Další oblasti obav eh, vystávají v souvislosti s 22 se zde hovoří o určitém modelu ozelenění těch přímých plateb, eh, nároky, které by měly být jednodušší. Když se podíváme na tento bod ovšem, tak to podle mého názoru je zkomplikování, protože vezmeme v potaz některé příklady, ne všechny členské státy, ale některé členské státy, kde by teda ty finanční prostředky byly transferovány z jedničky do druhého pilíře, byl by tam nějaký seznam opatření, Mm, farmáři <laughs> poté neměli možnost získat tyto finance nebo přenést je. Já mm, hovoří se zde o třech různých způsobech financování. V některých členských státech je to přenos, převod finančních prostředků z prvního pilíře do druhého pilíře. V jiných státech to může být kofinancováním nebo třetí možnost Eh, plné financování zdrojeho pilíře, to znamená tři různé zdroje financování a ty postihy, pokud jsem to správně pochopil, je to, že byste ztratili část přímých plateb, pokud nebudete plnit tato očekávání. Myslím si, že pokud je o zjednodušení, tak to naopak celou záležitost komplikuje, je obtížné ji pochopit, je zde, najednou zde máme tři různé systémy financování v rámci těchto různých opatření podle toho, co si která země vybere, to si myslím, že by potřebovalo objasnění, čili zde ještě nás čeká práce. A pokud jde o rozvoj venková, hovoří se zde o zrušení těch třech prioritních oblastí, ovšem bez nějakých podrobností, to znamená, které klíčové cíle v rámci rozvoje venkova, abyste měli být zahrnuty a to je důležité. Ano, samozřejmě, že by to mělo být v souladu se strategií Evropské unie pro rok 2020. Pan Desto zde o tom hovoří, ovšem musíme zajistit to, abychom přesně pochopili ty cíle v rámci opatření pro rozvoj venkova, to, co, čeho chceme dosáhnout, jakožto výhod pro zemědělce a i celou společnost. Děkuji. Grazie, George. Děkuji, George James Nicholson. Děkuji za slovo, pane předsedo. No, rovněž bych rád poděkoval na úvod a využil této příležitosti k diskusi o zprávě pana Dese. Pan Desi zaslouží opravdu kredit, protože předložil něco, co je opravdu odlišného od z minulosti. Jsou to nové přístupy, analýza, představuje něco, co můžeme nově diskutovat a to si myslím, že z tohoto hlediska je opravdu pozitivní, protože to není, je to opravdu odlišné od toho, co jsme viděli v minulosti. Pane předsedo, podobně jako vy jste už se o tom zmínil na počátku, musíme opravdu všichni táhnout za jeden pro vás, pokud chceme dosáhnout silné pozice v rámci našeho výboru, tak aby nás lidé brali vážně. A to je veliká výzva, to je výzva i veliká odpovědnost, kterou, která leží na bedrech Evropského parlamentu. Samozřejmě zjednodušení, o tom není pochyb, všichni to potřebujeme, všichni s tím souhlasíme, všichni o tom hovoříme. Hovoříme o tom neustále, ovšem jak si nejsme schopni dosáhnout zjednodušení. No já, já to skutečně nechápu, to je opravdu ten, ten základ celého problému, protože v podstatě to zjednodušení jediné, které jsme schopni dosáhnout, v této oblasti je, že, to, že nejsme schopni toho dosáhnout, protože je to příliš byrokratické, je tam příliš mnoho administrativy a my prostě musíme najít, nalézt nějaký způsob, jakým kontrolovat a implementovat tento systém jednodušším způsobem. Není pochyb o tom, že já nevím, jak je to v jiných členských státech, ovšem u nás například pokud odstraníme ty jednotné platby, které jsou založeny na historických záležitostech, um, situace jednotlivých farem. Jakmile to odstraníte bez ohledu na velikost farem, tak zničíte ten základ um, zemědělství a té struktury zemědělství v celé Evropě. A to je zásadní záležitost zároveň zde musí být pružnost, pružnost ve všem, co zde zavádíme, ať už je to um, implementace na regionální, místní či národní úrovni. Prostě neexistuje um, řešení, které by pokrylo všechny země. Máme zde obrovské rozdíly mezi východem, západem, severem, jihem. Musíme si toho být vědomi. A proto musíme využít určité zásady, které by fungovaly a vš- no, pokud je o kofinancování, to mě trošku zneklidňuje, protože to znamená renacionalizaci zemědělství zpátky na úroveň národních států. Národní státy samozřejmě musí mít určitou pružnost, aby mohly manévrovat v rámci svého manévrovacího pole, ovšem pokud jde o kofinancování, vydáme-li se tímto směrem, pokud to nebude povinné, tak v podstatě některým zemědělcům, poskytuje to obrovskou výhodu ve srovnání s jinými zemědělci. Já to vidím u nás v mé oblasti, my nemáme stejný přístup k mm, fondům pro rozvoj venkova jako v jiných zemích a to znamená obrovské výhody pro určité zemědělce, proto se mi voliči ptají, eh, co, co tam pro boha děláte a já je nemůžu mm, se jim divit, protože v podstatě zde nemáme stejná pravidla, pokud jde o využití těchto finančních prostředků, čili ano, chápu, že mý voliči prostě s tím nejsou spokojeni. Definice toho, co to je aktivní zemědělec, to chápu, George se o tom zmínil a já chápu i to, že, země, že mm, pan zpravodaj se této definici nevěnoval, protože prostě to může být jeden z nejzávadnějších problémů, kterého se bojíme i komise, protože jakmile se budeme snažit to definovat, je zde tolik prvků, tolik problémů, jakmile prostě se, to je podobné jako u těch maximálních nebo těch, těch prahových hodnot, to v podstatě znamená otevřít pandořinu skříňku obrovských problémů, já <laughs> osobně bych se vůbec nikdy asi taky nepustil tímto směrem definice toho, co to je aktivní farm. Možná George se o to pokusí a uvidíme, co mu řeknou jeho skočtí voliči. To si myslím, že by mohlo opravdu vyvolat velice zajímavou rozpravu. Ještě několik bodů, pane předsedo. Asi bych se měl trošku poučit do té mm, možnosti toho eh, zajišťování proti rizikům na národní úrovni, to mm, si myslím, že bychom ještě neměli, mm, aniž to analyzujeme, eh, se tomu, k tomu vyjádřit. Já se o to pokusím, uvidím, měla si dám ty myšlenky trochu dohromady. Ano, chápu, že ta záchranná síť, tak to, že bychom měli podpořit, to je velice důležité v případě, že ten trh... Ano, pane předsedo, já vím, že už nemám čas, ovšem mm, velice stručně, pokud teda trh na to nemůže reagovat, tak ta záchranná síť je důležitá. Potřebujeme SZP, která bude funkční pro, především pro výrobce potravin zde v Evropské unii. A zároveň musíme zajistit dodávky potravin. <laughs> Víme, k čemu dojde, když potraviny nejsou k dispozici, když prostě uh, to je zásadní, to je veliký problém, všichni si toho vědomí, George už se o tom zmínil, proč teda ten převod eh, z prvního pilíře do druhého pilíře a poté opět teda k prvnímu, na ten první pilíř. Já myslím, že bychom si všichni měli sednout a podívat se na to, jak by to mohlo fungovat co možná nejlepším způsobem a zdát to naopak neskomplikuje celou situaci dalším administrativní zátěži a to je zásadní. Děkuji, pane předsedo. Martin Schling. Děkuji. Rád bych nejprve poděkoval Albertovi za jeho práci. Myslím, že to pro něj vůbec nebude snadné, nikdo mu nebude podle mě moc tleskat. Ale my mu samozřejmě rádi pomůžeme. Pomůžeme mu našimi návrhy, aby jeho zpráva byla pokud možno co nejlepší. To nebyl můj mobil, promiňte. Takže chceme mu pomoci v tom, aby jeho zpráva byla tak dobrá, aby ji parlament přijal. Rád bych nyní hovořil o bodech, které nejsou zrovna eh, ty, zásad, ty zmiňované jako ty zásadní v té zprávě, ale je potřeba se jim také věnovat. Tak myslím, že se určitě shodneme na tom, že potřebujeme dobrou strukturu. Pak je ale otázka, proč zpravodaj eh, ve své zprávě tu architekturu dvou pilířů tak trochu ohrožuje a to tím, že provádí přesuny, kterým zase tak úplně nerozumíme. Já si myslím, že musí být zjevné a myslím si, že to také zdůraznil už pan komisař. A sice potřebujeme ozelenění pohledu na zemědělskou politiku. A sem spadají především opatření v prvním pilíři. Nechápu, proč by mělo být tak obtížné naformulovat určitá opatření takovým způsobem, aby neznamenali víc nákladů při kontrole. Co tedy mluví proti předpisům v oblasti ovoce či eh, luštěnin, které spadají pod první pilíř. To jsou přece opatření, která můžeme kontrolovat velice dobře, ale pak je otázka u cross compliance, jestli tedy je máme také nějakým způsobem zakotvit do kontrolního mechanismu. Tady je potřeba najít kompromis. Čemu ale nerozumím, to je bod týkající se malých zemědělců. Myslím, že jsme se shodli na tom, že je potřeba zvláště se zaměřit na malé zemědělce. Pak ale nechápu, proč se zde zároveň říká, že je potřeba podporovat malé zemědělce, ale jenom pokud nebudou bránit strukturní změně. Jenže malí zemědělci v mnoha oblastech mají velice významný úkol proč ho potom spochybňovat tím, že tam napíšeme, že je budeme podporovat jenom, když nebudou v cestě nějaké strukturní změně. Tomu nerozumím. Ještě o jednom bodě se eh, pan zpravodaj příliš nesmiňuje, a sice spravedlnost přerozdělování. Akceptuji, když říkáme, že dvě třetiny budou měřítkem, ale myslím si, že to nemůžeme prosadit. A také nebylo řečeno, dokdy Nevíme, jaký zde máme časový rámec. Myslím, že potřebujeme hodně ambiciózní časový rámec. Všechny členské státy konec konců musí akceptovat, že máme společnou zemědělskou politiku. No a druhým bodem je eh, spravedlivé rozdělování v rámci sektoru zemědělství. Tady je velká nespravedlnost. Vůbec nechápu, proč tady není zmíněn strop, tak jak ho navrhuje komise. Nad tím se musíme zamyslet. Tady máme k dispozici nástroj, a sice nástroj zohlednění vytváření pracovních míst nebo existujících pracovních míst při rozdělování prostředků. Takže já si myslím, že bych v, budouc, v budoucí společné zemědělské politice daleko více pracoval s nástrojem e, pracovních míst. Pak tu máme článek 68, který se nám objevuje v jednom paragrafu, to je dobře. A potom je také dobře, že e, umožňujeme přístup na trh jedině podle evropských pravidel. Já chci k tomu dodat, že to musí platit i pro krmiva, která jsou dovážena do Evropské unie. Opravdu mě zajímá, jak se budou vyvíjet argumenty v rámci této diskuze, ale je to velice zajímavé. Abych byl příjemný, přál bych si o něco ambicioznější zprávu. Zprávu, která by um, jaksi odrážela vyjádřila to, co si spousta lidí myslí, co si myslí zemědělci a jakých cílů potřebujeme dosáhnout. Máme hodně deficitů. Myslím si, že veřejnost málo přijímá společnou zemědělskou politiku a proto bychom se tématu měli chopit ambiciózněji a to také proto, aby i kolegové, všichni ostatní kolegové v parlamentu souhlasili s tím, co navrhneme v rámci společné zemědělské politiky. Samozřejmě já předám slovo všem kolegům, kteří si přejí hovořit. Eh, u těch koordinátorů jsem byl trochu pružnější, ale vzhledem k tomu, že je vás 20, tak vás prosím, abyste opravdu byli stručnější. Vás Tankos, eh, předávám slovo tobě. Děkuji vám, pane předsedo. Když jsem četl zprávu pana Dese a snažil jsem se být objektivní, tak jsem dospěl k tomu, že to vede jaké konvergencím, tak k divergencím. A řekl bych, že konvergence i divergence se vzájemně vyvažují ale roz, jsou rozděleny spíše podle frakcí. Takhle bych to řekl. Myslím si, že prostě bude záležet na politické příslušnosti. Myslím si, že ta zpráva obsahuje celou řadu pozitivních prvků, například zachování zemědělského rozpočtu na eh, nynější výši i po roce 2013 a také financování cestou přímých plateb. Pak ty dva pilíře a zjednodušení realizace společné zemědělské politiky, tak, aby lépe sloužila zemědělcům. Přímé platby jsou velice důležité pro, pro zajištění příjmu zemědělců. Potřebujeme eh, přísná pravidla a potřebujeme dobrou úpravu, kvalitní úpravu. Kromě toho je potřeba vytvořit rovnováhu při rozdělování podpor. Já si myslím, že eh, musíme dobře zvážit, jaké zavedeme přechodné období. Konec konců pan Des se na to zaměřil sám. Jinak by mohlo dojít, že se eh, jednotlivé regiony budou vyvíjet různě a to velice negativně. Taky si myslím, že bychom neměli mít eh, flat rate, které by se vztahovaly na celou Evropskou unii. Je potřeba rozlišovat. Navíc také potřebujeme objektivní kritéria pro rozdělování no, a přidělování přímých plateb. Je potřeba zohlas, zohlednit specifičnost jednotlivých regionů. A na závěr potřebujeme efektivnější a vytvořit efektivnější a flexibilnější trh pro tržní opatření se nám dosud nedařilo prosazovat dostatečně úspěšně. Pak je samozřejmě důležitá i ta zelená dimenze. I tady, myslím, je potřeba přijít s efektivnějšími postupy, s efektivnějšími procesy, abychom mohli dosáhnout pozitivních výsledků a nepoškodili naše zemědělce. K tomu ale budeme potřebovat dostatek finančních prostředků prostředků. Nyní bych chtěl poděkovat panu kolegovi za to, jak významně přispěl k této diskuzi. Jeho první formulace jsou opravdu dobré. Dorfman. Elizabeth Jägel a pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji Albertovi, který si dal opravdu hodně práce s přípravou své zprávy. Myslím si, pokud tedy chceme diskutovat o této zprávě a pokud se chceme zaměřit na budoucnost společné zemědělské politiky, tak musíme mít na paměti všechny zprávy, které s tím nějak sou, eh, souvisí. To je eh, zpráva pana Papastamkose, pana Dalika, to jsou prostě důležité podklady, pokud chceme diskutovat dnes o budoucnosti společné zemědělské politiky. U poslední reformy to žádné velké téma nebylo, ale dnes je to důležité. Pak tu máme stanovisko pana Lavy, co se týče rozpočtu. Nemusíme vůbec diskutovat o zemědělské politice, když nebudeme mít žádné peníze nebo jich budeme mít mnohem méně než dosud. Také jsem poslouchala, eh, když se diskutovalo u nás ve frakci. Někdo s tím souhlasí, někdo klade otázky. Bod 22 je podle mě jeden z nejtěžších bodů. To je bod, se kterým se budeme muset velmi intenzivně zabývat. Kromě toho chci ale také říci, že můžeme souhlasit s komisařem, když požaduje celoevropský screening, který by měl být podkladem pro schvalování plateb. Ale pak je otázka, jak celou tu záležitost zorganizovat. Ve druhém pilíři i teď můžeme provádět zemědělsko-ekologická opatření. Některé státy tak činí, jiné méně. A to proto, že je zde povinné kofinancování. A některé členské státy říkají, že to prostě nejde, že na to nemají. Takže jeho myšlenka cít evropské peníze z prvního pilíře a já všechny prosím, abychom udrželi vysoký první pilíř, abychom bojovali o tyto peníze, tak eh, tady je otázka, jestli tedy ty, eh, ta zelená opatření přesunu do, do prvního i pilíře, protože jak je pak kontrolovat? Budu mít dvojí kontrolu, protože v druhém pilíři máme ekologicko-zemědělská opatření, protože můj stát zrovna tato opatření provádí, ale pak tu budu mít opatření ještě i v prvním pilíři, to znamená, že to bude generovat novou byrokracii a jak s ní naložit proto souhlasím s tím, že bychom v druhém pilíři měli opatření, která nebudou spojená s kofinancováním. Ale pak je otázka, jak to udělat s penězi. Pane Hoislingu, není vůbec tak snadné říci uh, zazeleňování ploch. To se hodí u nás eh, v Německu, ale co se udělá v Laponsku se stády sod, co se bude dělat ve Španělsku. To je prostě bod, kde je potřeba to ještě dost dobře promyslet, chceme-li tedy ten eh, Eurogreening, to zazelenění. Já prostě chci všechny požádat, aby dobře přemýšleli nad kompromisním cílem, protože jinak nakonec nedosáhneme pozitivního odhlasování. Děkuji. Grazie Elisabeth. Do la parola dos. Děkuji Elisabeto. Eh, upozorňuji vás, že musíme skončit eh, Eh, musíme skončit, protože pak máme ještě schůzi koordinátorů, takže prosím vás, buďte co nejstručnější. Herberte a potom Josebové. Děkuji, pane předsedo, já se vynasnažím, abych vás uposlechl. Děkuji. Eh, celá ta diskuze se teď zaměřuje na greening. Ano, greening je důležitý, ale myslím si, že v reformě společné zemské politiky existují důležitější otázky. Myslím si, že u tématu greening se prostě musíme podívat na to, jak to vypadá dnes. V roce 92 agrární politika zavedla klasický nástroj a sice prémie za ekologické zemědělství. Ale dnes tedy máme eh, státy, kde 22% ve veškerých prostředků se, na tyto, se vydává na tyto programy a pak máme státy, kde se vydává pouze 2%. Kdybychom přesto přejeli sekačkou, přes celou Evropu přejeli sekačkou, tak sice vzali to přes jednu šablonu, tak bychom museli požadovat po všech členských státech, aby vydávali 22%. Ale já myslím, že je potřeba zohlednit specifickou situaci v jednotlivých zemích. Tady je důležitá otázka, jestli peníze, které vydáváme, vydáváme dobře. Tady eh, se pořád ptám, jestli eh, návaznost na historické výstupy má ještě perspektivu, jestli je to dobré a jestli to v některých státech náhodou nevedlo k situaci, eh, že ti, kteří se měli dobře, se budou mít dobře i nadále a ti, kteří ne, prostě mají smůlu. Tady je otázka, jestli prostě není nutné vymyslet nový systém přerozdělování a vynechat historický stav stav. Jestli prostě ten, který vytváří 10%, by měl dostat 40% nákladu. My samozřejmě víme, že eh, ceny v zemědělství eh, rostou a potom eh, ten, který bude jako ekologicky hospodařit, bude mít největší výnosy. Pak je otázka, kolik chceme investovat eh, do mladých zemědělců. A všechny tyhle otázky vám tady teď nechám, protože mé dvě minuty jsou vyčerpané. Poraďte si s nimi, jak chcete. Poslední věta. U malých zemědělců nejde o to, abychom dávali malým zemědělcům vím než jiným zemědělcům. Jde o to, že jim ty peníze musíme dávat jednodušeji, tedy s menší byrokratickou zátěží. Euh, ano, pane předsedo a pane Desi. Je pravda, že jsme zde měli eh, zprávu eh, v našich jazycích až dosti pozdě, takže spíše se budu zabývat globální analýzou a budu mluvit k věci i k formě. Nejdříve k té formě. Myslím si, že by bylo důležité, aby ta zpráva byla lépe strukturovaná že by se zabývala otázkou eh, výroby, spotřeby a eh, otázkou zemědělců, aby to bylo rozděleno. Vracím se k těm třem konceptům, protože tímto způsobem eh, sleduje strukturu i římská smlouva a je to cílem tedy SZP, je třeba tedy, abychom měli určitou schodu našeho návrhu s tím, co obsahuje smlouva z roku 58. Je to tedy otázka formy, ne podstaty. K těm velkým výzvám. Myslím si, že existují dvě velké výzvy a je důležité, abychom je zdůraznili. Ta první se týká redistribuce podpor. Je pravda, že dnes eh, se nespravedlivě redistribuje a všichni to uznávají. Dokonce i komise to uznává. Eh, někteří zemědělci prostě nemají vůbec žádné podpory. A když vidíme eh, například výrobce nebo ty, kteří pěstují eh, drůbež, tak ty vlastně nemají vůbec žádné eh, příjmy, ale není možné je nějak podpořit, protože dnes oni nepatří eh, do té kategorie, která má přístup k pomocím. Čili ta nová redistribuce pomoci je zcela zásadní. A je to důležité jak pro jednotlivé zemědělce, tak pro země. O omezení, tedy stropy těch podpor, to je další problém, o něm jsme dnes nediskutovali. A je otázka, zda ty přímé podpory, jsou to přímé podpory tedy příjmům těm zemědělcům, nebo jestli to je přímá podpora pro, pro mm, celkový objem výnosu těch zemědělců. A to jsou dvě různé věci. Je to, je to velký rozdíl musíme to zcela přesně definovat, protože jinak bychom mohli podporovat nedefinovatelně. Financovali bychom eh, lidi, kteří nejsou eh, aktivní. Eh, Monecký princ, anglická královna, ti mají sice půdu, ale nemají být financováni, dotováni. Druhý cíl je takový, že potřebujeme mít udržitelnou, udržitelné zemědělství. Já nehovořím o zeleném zemědělství, protože to by nás zavádělo k mnoha chybám, ale udržitelné to znamená takové zemědělství, aby zemědělec mohl pokračovat po celé generace, aniž by uh, ničil sám sebe i své okolí a je třeba, aby se i zemědělství mohlo adaptovat na změny klimatu. To je druhý aspekt, který je zcela nový. A to, že my toto začlenujeme do prvního pilíře, je otázka solidarity mezi Evropany. Uh, všechny země nejsou stejné a nemohou čelit stejným způsobem eh, problémům rozpočtu svých zemí, například Řecko nebo Irsko. Eh, ti nemají stejné prostředky na podporu zemědělců jako jiné země, jako například Francie nebo Německo. Takže myslím si, že je třeba eh, sladit trochu tento náš projekt, abychom ho společně podpořili. Děkuji. Děkuji ti, Jose, Martera Bejla a potom Megines. Pane předsedo, já bych začal italsky jednou větu, to je věta Antonia Gramševa, který říká, ten, kdo neví, odkud pochází, nemůže vidět, kam směřuje. A když hovořím o, eh, o té zprávě, musím říct, že mě trochu mrazilo a nemám strach z tého výrazu, protože my jsme pracovali po určitou dobu a víme, že eh, Lisabonská smlouva nám eh, dala nástroj k spolurozhodování. Eh, pracovali jsme soutržně, měli jsme zprávu, která měla velký smysl. Já bych určitě nechtěl nic vyčítat Albertovi Decovi. Já vím, že chtěl inovovat, ale nevím přesně, kam směřuje. A samozřejmě nebudu tady reagovat na ty citace kolegů, poznámky k odstavcům 6, 2, 22 a tak dále, tam, kde se hovoří o intervencích veřejných, to je velice důležité, ale to je také velice problematické. Ten problém volatility, to bude pokračovat i do budoucna, ale hovořilo se o e, bezpečnosti, ale hovořilo se málo o e, veřejném, o veřejné intervenci. Eh, my budeme určitě předkládat pozměňovací návrhy a určitě dospějeme k nějakému koherentnímu eh, návrhu, ale největší problém bude, že eh, my s těmi pozměňovacími návrhy musíme dospět k určitému jasnosti v tomto návrhu, aby tento návrh potom prošel parlamentem. Když jsem četl ten, tu zprávu, tak se mi zdála jasná, ale ty body, Eh, kde jsem se mezi těmi body 1 až 58 každý třetí bod tázal, co to vlastně znamená. Čili eh, nezdálo se mi to úplně eh, jasné. Myslím si, že by mělo být naopak důležité, abychom dospěli zcela jasné zprávě za parlament. Děkuji, Marko. Pan McGuinness. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nemáme moc času. Ráda bych poděkovala Albertu Desovi za opravdu takovou velikou výzvu pro nás, pro všechny. My už jsme několik určitou dobu se ubírali určitým směrem a tato zpráva nás přivádí k zamyšlení to, čemu čelíme v našem výboru. Je to téměř nemožný úkol, reforma zemědělské politiky takovým způsobem, která by, který by reagoval na všechny ty problémy, o kterých kolegové kolegyně hovoří dneska odpoledne. Nemám moc času, proto dovolte pouze několik poznámek. Většinou nesouhlasím s panem Bobem, ovšem děkuji za dvě jeho preference, jednak je to otázka udržitelného zemědělství. Ano, potřebujeme udržitelné konkurenceschopné zemědělství, to je náš cíl a proto potřebujeme zreformovat naši politiku, abychom toho dosáhli. A dále je to poznámka, která se dotýká Irska, beru to v potaz, je to dobrá myšlenka, možná jsou zde jiné země, které mohou financovat lepším způsobem finance, to je pravda. Ovšem my jsme to velice jasně hovořili už dlouho v našem výboru, hovoříme zde ZTP, 100% financování přímých těch pládeb, to znamená, že v tomto bodu souhlasíme. Musíme ovšem postupovat velice opatrně u všech našich reform, abychom jakýsi způsobem nezneklidnili celou tu situaci, to znamená společného trhu, společné zemědělské politiky v tomto ohledu. Proto si vážím vaši poznámky. Pokud jde o to ozeleňování, to bychom měli definovat. Lepším způsobem my hovoříme o tom, že jsme to všichni pochopili, ovšem myslím si, že tomu tak není. A poté je to definice aktivních zemědělců. Já jsem si vyslechla kolegy, kolegyně, znamená to, že všichni malí zemědělci jsou aktivní zemědělci, ovšem mm, je zde mnoho lidí, kteří prostě se nezabývají pouze zemědělstvím, tomu bychom měli věnovat ještě podrobnější pozornost. Ano, potřebujeme koherentní signál vyslat, my to, se o to pokusíme v rámci pozměňovacích návrhů. Kompetentní úřady členských států jsou nejlepším orgánem, pokud jde o realizaci, implementaci, proto potřebujeme určitou pružnost v rámci SZP na straně členských států, ať už je ta reforma jakéhokoliv charakteru. Ještě jednou děkuji panu Desovi za kvalitní zprávu, vyžaduje to ovšem další studium a my předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. A nyní Gracia Perez a potom další. Děkuji, pane eh, předsedo, budu velmi stručná. Souhlasíme s těmi zásadními body této zprávy. K těm obecným otázkám. Například eh, Eh, co se týče eh, koherence ze strategii 2020 a eh, co se týče nezbytnosti tržních nástrojů, definice prvního a druhého pilíře, tak to všechno mi činí problémy, stejně tak jako ostatním kolegům. Máme cílem zjednodušení při uskutečňování cílu, ale mě znepokoje, že vlastně jdeme opačným směrem. Například eh, článek 22. Zde se hovoří o dvou pilířích, ty jsou dobře vymezené, takže ale proč nakonec eh, musí eh, docházet k podmíněnostem, k přesunu, k požadavkům pro jeden nebo pro druhý pilíř. Eh, pro jeden pilíř, který nicméně musí potom splňovat požadavky druhého pilíře. Já jsem si jistá, že eh, jsou tady body, které jsou sporné a my se na nich musíme shodnout, ale mm, některé další aspekty ještě potřebují zpracování. Musíme dospět ke společnému stanovisku, což bude možná eh, těžké, ale musíme dospět pokud možno jednotnému eh, znění. Michel Danton a potom pan poslanec Jan. Děkuji, pane předsedo, tak já bych také chtěl poděkovat eh, zpravodaji za práci. Zdá se mi, že tato eh, zpráva tvrdí a potvrzuje spoustu důležitých věcí, k nímž se parlament bude muset vyslovit, například to, že budeme muset postupovat podle společných pravidel budeme muset prosadit naši vůli, že nechceme se vracet do národních hranic při e, uskutečňování zemědělských politik. Je třeba dospět ke zjednodušení administrativy, je e, třeba e, hovořit o podmíněnosti ekologické a myslím, že bude potřeba přijmout pragmatická opatření, Eh, která budou odpovídat požadavkům eh, ekonomickým, zoologickým eh, a sociálním při zemědělské výrobě. Otázky jsou zpracovány dobře, je tam tedy spousta věcí k diskuzi, pak se hovoří o tom zazelenění, o ekologii. Je tady spousta kolegů, kteří Eh, hovořili o mm, lidech z jiných eh, národností a myslím si, že tady je veřejné mínění, které eh, reaguje úplně jinak na některá témata, například co se týče toho zazelenění, tak myslím si, že v Německu je to velice důležité pro veřejné, veřejné mínění a ti všichni se domnívají, že to patří do druhého pilíře, zatímco u nás ve Francii ty samé asociace, které se tím zabývají, tak ty se domnívají, že to všechno musí spadat do prvního pilíře. Takže eh, eh, pokud budeme eh, utrácet peníze z druhého pilíře, tak budeme muset něco udělat i z prvního. Takže je třeba, abychom věděli, že u nás veřejné mění to vnímá různě tyto dvě problémy. A potom ještě něco, co si tu opakujeme už měsíce. Já si myslím, že nemáme stejné definice, například bezpečnost výroby. Já myslím, že nehovoříme všichni o stejné věci. A no, pane předsedu, nežli předložíme pozměňovací návrhy, tak si myslím, že bychom se měli ještě ve výboru zamyslet a upřesnit, co uh, míníme jednotlivými termíny, protože ne vždycky se na nich shodneme, protože jinak bychom předložili pozměňovací návrhy, které nebudou srozumitelné, protože jimi nebudeme mínit všichni stejné věci. Děkuji, Mišeli. Děkuji. Já bych chtěl srdečně poděkovat panu zpravodaji, protože se ujal práce, která je skutečně nelehká. Mám jenom dvě krátké poznámky. Za prvé bychom ve výboru možná neměli bagatelizovat to, na čem se shodneme. Já jsem pochopil, že se víceméně všichni shodneme na tom, že těmi ozeleňovacími opatřeními se prostě musíme zabývat. Že prostě musíme v té zprávě hodně tematizovat ekologická opatření. Takže chci apelovat na všechny, ač tedy vím, že všichni mají různé názory, tak chci apelovat na všechny, abychom si uvědomili, že se na tom shodujeme. Pro mě je také důležité, abychom to měli nebyrokratické, aby tady nebylo žádné žádné kofinancování. A jakmile se, spa, se shodneme na ozeleňovacích opatřeních, tak by měla být tato opatření hodnocena ve všech zemích. Stejně nemůže být, že někde eh, budou odměňovány 15 eury a jinde 20 eury za, he, za hektar. A také chci, aby opatření eh, a aby opatření, která zavedeme, eh, zlikvidovala ekologické programy, které nám již mnoho let fungují. V Německu s tím máme dobré zkušenosti, máme celou řadu ekologických programů, zejména v oblasti našeho středohoří, které dobře fungují a pokud by tyto programy musely skončit kvůli ozeleňovacím opatřením, tak by to bylo špatné. Musíme si také pohlídat, jak ta ozeleňovací opatření budou interferovat s cross compliance takže já si myslím, že ta ozeleňovací opatření jsou jednoznačně eh, tématem pro druhý pilíř. Nemusí být součástí prvního, ale druhý pilíř. Takže pojďme se společně zamyslet nad tím, co chceme ozeleněním dosáhnout, jak to prezentovat zemědělcům a pak už je celkem jedno, do jakého pilíře je umístíme. Další téma stropy já jsem z regionu, kde máme spíše velké farmy. A tak chci říci, že politika nemůže vytvořit konstrukt ideálního zemědělského podniku. To nefunguje, to jsme měli v socialismu, to nefungovalo. Takže musíme, eh, musíme umožnit, aby fungovaly různé podniky. Děkuji pracujeme pro to, abychom ve Štrasburku mm, dospěli k tomu, že budeme mít hodinu, hodinu až půl na tuto diskuzi, abychom měli čas dříve, nežli o, předložíme, nežli vyprší, vyprší lhůta na předložení pozměňovacích návrhů, což je 14. března. A myslím se, že e, tam budou mít stovku pozměňovacích návrhů, takže musíme pomoci Albertovi, aby bychom opravdu měli ještě tak hodinu, hodinu a půl na diskuzi. Další diskutující, pan Radust. Já bych chtěla srdečně poděkovat panu Desovi za to, jak se vypořádal se s nesmírně těžkým úkolem. Očekování, očekávání občanů a zemědělců a všech, kdo se zabývají tímto tématem, jsou samozřejmě enormní, ale cíle společné zemědělské politiky nikdy nesmíme ztratit z očí a tyto cíle podle mého názoru pořád znamenají zabezpečení zásobování potravinami, ochrana klimatu, biodiverzity a životního prostředí. Já mám celý trs otázek, ale vzhledem k tomu, že mám málo času, zaměřím se jen na jednu či na dvě. Ráda bych s panem Desem hovořila o úvaze G, o bodu odvodnění G, kde se píše, že společné cíle společné zemědělské politiky, e, zejména je potřeba dbát cíl ochrany, životní, ochrany spotřebitelů, životního prostředí, klimatu a zvířat a rovněž stříze územní soudržnosti, nesmí ohrozit konkurenceschopnost evropského podniku. Takže otázka. Přímé platby přece mají sloužit k tomu, aby zemědělci navzdory pro problematickým podmínkám byl zaručen určitý příjem. Pokud tedy první pilíř bude reformován podle kritérií, která jsem právě přečetla, tak tento cíl nesplníme. Jsem přesvědčena, kolegové a kolegyně, eh, nemůžeme pokračovat v tom, jak to děláme doteď, protože pokud tak budeme pokračovat, tak nám seškrtají peníze. Takže prosím vás, promyslete to. Pak, pak je tu další otázka, která mě nesmírně trápí. Teď chci hovořit o systémech zásobování soukromé sféry. Uh, Pozor, nechceme mít eh, zemědělce první a druhé kategorie. Říká se, že financování je těžká záležitost a není možné uh, uživit se bez podpory ze strany Evropské unie a národních států. Jenže my chceme společnou zemědělskou politiku. To se ale přece nevyručuje eh, s pokusem vyřešit to prostě globálně celoevropsky, mít jedno evropské řešení. A pak mi prosím vás vysvětlete, co jsou ty nouzové klauzule eh, v, tři, v bodě 36 a co jsou ta nouzová ustanovení. Takže uh vás informuji, že návrh je na pondělí 7. ve Štrasburku v 7 v 19 hodin. Budeme mít další hodinu a půl na diskuzi a nyní vás prosím opravdu, abyste byli struční, protože máme ještě devět lidí, kteří chtějí hovořit, takže minutu pro každého. Pan poslanec Kalněte a pak Reiners. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se pokusím o stručnost. Pokusím se to všechno vyjádřit v jedné minutě. Ovšem myslím, že je to diskriminační, protože jsme viděli, že někteří vystupovali tři až čtyři minuty. Ráda bych poděkovala kolegovi Albertu Desovi za odvedenou práci na této zprávě. Je obtížné samozřejmě spojit veškeré naše obavy v rámci této komplexní zprávy. Vidíme zde veliké rozdíly mezi severem, jihem, východem, západem, to je jasné. To, co je nejdůležitější v rámci SZP, pro naše farmáře je to, aby ta politika byla férová, spravedlivá, přímé platby, které považují naši zemědělci v Lotyšsku za nesmírně důležité, by měly být právě takové spravedlivé. Proto navrhuji, eh, proto souhlasím s tím návrhem ohledně ty nejnižší stanovené úrovně na hektar a zároveň se mi líbí to stanovení limitů, pokud jde o platby na hektar. My si myslíme u nás v Lotyšsku, že by to mělo být 75 průměrné platby v Evropě. Limit by měl být někde na 125% podle našeho názoru, ten horní limit. Rovněž jsme přesvědčeni o tom, že to přechodné období by nemělo překročit čtyři roky, kdy jsme před rokem 2003 rovněž se věnovali eh, reformě, tak to bylo čtyřleté období, jak si všichni pamatujeme. Je zde ovšem něco, co zde chybí v této zprávě a to jsou objektivní kritéria, například ve zprávě Leona. Proto přicházíme s určitými objektivními kritérii, pokud jde o rozhodnutí nebo o přidělení jednotlivých částek. Jednak to může být HDP na hlavu, nebo to může být plocha, nebo to můžou být výdaje, které jsou spojeny s tím, kterým zemědělským podnikem. Čeká nás ještě hodně práce, to je pravda, ovšem i přes rozdíly jsem si jistá, že dosáhneme určitého společného postupu. E, nemusíte mlu zase spěchat, pokud nechcete dnes diskutovat, nemusíte překotně hovořit, můžete hovořit, e, hovořit potom i v pondělí, příští pondělí. Dobře, tak já to zkusím trochu zkrátit. Celkově už bylo tematizováno všechno, co mě také zajímá. Napadl, eh, všimla jsem si, že musíme zohlednit, že jsme měli v Evropě finanční krizi, která měla enormní vliv. Právě teď prožíváme mimo Evropu opravdu přelomové politické období. Bude to mít vliv i na zemědělství, protože zemědělství je prostě celosvětový fenomén. Kromě toho celou dobu hovoříme o tom, co očekáváme od zemědělců. Ovšem ústředním cílem společné zemědělské politiky musí být zajistit konkurenceschopnost zemědělců. A k tomu patří také svobody. A my ty svobody prostě nesmíme příliš omezovat, abychom mohli zajistit jejich kreativitu. Děkuji a pan Kalinovský. Děkuji bardzo, pane předsedající. V projektě... Děkuji za slovo, pane předsedo. Ve zprávě pana Dese nacházíme odpověď na mnoho eh, otevřených bodů, ale zároveň je zde určitá výzva, která je klíčová a která je pokryta pouze částečně. A to je konkurenceschopnost našeho evropského zemědělství. Globální konkurenceschopnost, která v nedávné době utrpěla ránu. Dovozy ze třetích zemí, by měli například zvýšit úroveň eh, blahobytu zvířat, eh, tak aby v tomto ohledu byla, bylo dosaženo standardů Evropské unie. Musíme zajistit, aby tyto normy byly zajištěny, aby byly splněny a nejenom, že se k ním přiblížíme. Pokud jde o eh, spravedlivé přerozdělování mm, finančních prostředků pro podporu zemědělců, to musí být založeno na objektivních kritériích. Samozřejmě, že jsou zde rozdíly, jsou zde rozdíly, protože prostě zemědělství v jednotlivých zemích se liší. Ovšem, my bychom měli právě toto přerozdělování založit na objektivních kritériích. Viděli jsme to i ve zprávě ehm, kolegy Leona, různé přímé platby bez objektivních kritérií prostě nefungují. Děkuji, pane předsedo. Pouze několik bodů nebudu opakovat to, co řekli kolegové, kolegyně, pokud jde o rozvoj venkova v ohrožených oblastech, slabých oblastech. Někdy se zde hovoří o katalogu, Eh, povinných opatření, pokud jde o eh, rozvoj venkova a přístup k finančním prostředkům. My si myslíme, že ty nejlepší, nejinovativnější projekty, tak to jsou právě ty, kde vidíme tu největší pružnost právě na místní úrovni, možná maximálně na regionální úrovni, čili to si myslím, že bychom ještě měli objasnit. Pokud jde o znevýhodněné oblasti, tento projekt to je zásadní pro mnoho ohrožených oblastí Eh, to je zásadní pro naše zvažování celé této zprávy i reformy SZP. To samozřejmě vítáme, ovšem nesmíme toto ztrácet se zřetele, proto přineseme, předložíme několik pozměňovacích návrhů, které by to měly právě usměrnit tím směrem, který si přejeme. Děkujeme. Tak to bylo opravdu výborně načasované. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda ještě jednou poukázala na to, že je opravdu hrozně důležité, když teď diskutujeme o greeningu v prvním pilíři, že nesmí dojít ke zhoršení situace v zemích, které v poslední době hodně investovaly do této oblasti. Má země investovala 90% prostředků do ekologických programů. Prostě v této oblasti už jsme roky aktivní, takže nemůžeme ignorovat, když hovoříme o prvním pilíři, že prostě již splňujeme eh, cross compliance Dance a respektujeme ekologický přístup zemědělců. To nesmíme eh, pustit ze zřetele. Navíc také velice vítáme oblast rizi- managementu rizik a bezpečnostní sítě už o tom někdo hovořil, ale tady je potřeba si ujasnit, jestli všichni víme, o čem se tady mluví. Každopádně vidíme, co se teď děje na trzích se zemědělskými pro, eh, produkty. Máme obavu, co udělá zvyšování cen s produkcí potravinář, eh, s, potra, eh, s produkcí krmiv a jak to zamává z velkochovy prasat. Myslím si, že právě tady musíme zavést nějaké opatření, abychom zamezili spekulantům v jejich rejdech. Také jeden kolega již hovořil o speciálních opatřeních pro znevýhodněných oblastech, jako jsou podhorské a horské oblasti návrh propojených prémií, eh, zejména co se týče krav tržní produkce mléka, je dobrý nápad, protože bez těchto propojených eh, podpor nemůžeme zajistit odpovídající podporu horským oblastem. Ráda bych také řekla, že je důležitá oblast podpory mladých zemědělců. Tady vítám všechny návrhy pana zpravodaje. Nejsem si však jistá, jestli opatření v druhém pilíři budou stačit a jestli bychom neměli mladé zemědělce podpořit ještě nějakými razantnějšími opatřeními. Pane poslanec a potom Agno. Děkuji za slovo, pane předsedo. Několik slov eh, k budoucí SZP. První věc. Rád bych poděkoval panu Desovi, podobně jako ostatní kolegové, kolegyně, protože tato zpráva je opravdu kvalitní základ pro další práci, pro hledání dalších řešení. To si myslím, že skutečně tato zpráva jde správným směrem, Mm, vidíme zde obavy o budoucnost eh, společného zemědělství v Evropě. Ovšem nevidíme zde žádná odvážná řešení, která by reagovala či řešila na rozdíly mezi jednotlivými novými a starými zeměmi, pokud je o přímé platby. Ať už je jakýkoliv, ať už jsou tyto farmy mm, ať už je tato společná politika jakákoliv do budoucna, všechny země by měly být součástí této politiky. Samozřejmě, že rozdíly zde přetrvávají, to je jasné, protože země jsou různorodé, různý způsob, eh, eh, různý, různá situace v zemědělství a to je poté eh, propojeno i s přímými platbami. Ovšem to by nemělo být založeno na tom, odkud daný zemědělec pochází. Přerozdělování fondů a zásady tohoto přerozdělování by měly platit stejným dílem pro všechny. Vidíme zde určitou diskriminaci v tomto ohledu. Některé země prostě jsou v diskriminační pozici. V prvních letech eh, někteří zemědělci získali mnohem méně finančních prostředků, kdyby právě tento přístup nebyl diskriminační. Francouzská revoluce hovoří o um, svobodě, o um, bratrství. To zde sice máme, ovšem není zde spravedlnost, není zde rovnost a to znamená, že spravedlnost zde prostě neexistuje. A ve společné zemědělské politice bychom měli vytvořit společná kritéria pro naše zemědělce a ne dvourychlostní Evropu. Děkuji. Další pan kolega. Albert, I understand from the... E Já jsem to pochopila, protože ty jsi vlastně socialistou na základě těch e-mailů, dokonce i britský tajemník pro zemědělci ho, ve čtvrtek hovořil o tobě jakožto o socialistovi, tak nám to buď potvrdí, nebo nám to vypráť, to je velice důležité. Já jsem velice rád, že jsi zpravodajem, protože ty jsi jediný poslanec, který mě podporoval, když jsem hovořil o o globálním oteplování, o tom, že nemůžeme kontrolovat počasí. A já doufám, že díky tobě skutečně tomu dáme trošku selský rozum, pokud jde o um, zredukování admin, to podporuji, ovšem nevím, zda to dosáhneme. To kofinancování v rámci eh, druhého pilíře, to nevím, protože naše vláda bohužel nebude mít dostatek finančních prostředků. U nás samozřejmě to disproporčně financují naši voliči a to je opravdu ne, neúnosné, protože to samozřejmě platí mnohem, mnohem více než ostatní, země, ostatní voliči. ale ano, 59 vteřin. Za 59 vteřin se mi to povedlo, pane předsedo. Pan poslanec Sikrieské, pan Klas. Já mám dotaz. Co ten druhý pilíř? Pilíř, který se dotýká rozvoje venková, něco, co by mělo být jakýmsi doplňkem prvního pilíře, co by mohlo umožnit modernizaci zemědělství především v nových členských státech. Ovšem, my skutečně právě v těchto zemích potřebujeme modernizovat. V minulosti jsme zde viděli veliké nerovnosti, v rámci pilí, prvního pilíře, které byly kompenzovány prostředky z druhého pilíře, které umožnily modernizaci a restrukturalizaci zemědělství v nových členských státech. Čili to je první dotaz. Druhý dotaz, proč se bojíme intervence na zemědělských trzích. Vždyť přece bez intervence tyto trhy jsou odsouzeny k záhubě. Proč si zde lžeme? A poslední bod. Zdá se na základě zprávy komise, že ta reforma v podstatě nedosáhne žádné, nebo teda nevyústí v žádnou skutečnou reformu. Děkuji. Děkuji. Nejdříve chci poděkovat panu Desovi, protože se zhostil opravdu nelehkého úkolu. On musí věci nějak složit do skládačky a já vidím zcela jasně, že se k tomu musíme prokousávat po postupných krocích. Členské státy si drží své pozice, vy si držíte své pozice, nikdo není moc ochoten ustupovat. Takže je to jasné. Nejdříve musíme zajistit finanční prostředky, chceme si zachovat ty, co již máme, chceme silný eh, první pilíř. Od té doby, co máme společnou zemědělskou politiku, musíme vždy vysvětlovat, proč potřebujeme peníze pro zemědělský sektor. Des to vysvětluje dobře. Potřebujeme společná pravidla, která ale budou vyhovovat každému regionu. A právě tohle je obtížný úkol. Tady je potřeba se zamyslet nad tím, jak to funguje dneska cross-compliance, kontrolami, protože i tady v Evropské unii jsou mezi námi velké rozdíly. Myslím si, že tady musíme využít příležitosti, abychom poukázali na to, co pro Evropu dělá zemědělství. Musíme říci, co zajišťuje společná zemědělská politika. Zdravé potraviny, zdravou krajinu, zdravé sociální struktury na venkově. No a tomu musíme přizpůsobit také vynakládané finanční prostředky. Děkuji. Děkuji, pane poslanče Klas, pan Vačilovský. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pan Jacek Poskovič hovořil o svobodě, rovnosti, bratrství a mm, zmínil se o tom, že ta mm, rovnost zde není. Já bych to trošku upravil. My má, ano, rovnost je ovšem takového dvojího charakteru. Je to, jedni jsou si rovnější, především staré členské státy a jiní jsou si méně rovní a to jsou nové členské státy. Občas dokonce hovoříme o Evropě dvourychlostní. Ovšem v, v rámci společné zemědělské politiky skutečně je to Evropa dvou rovností. Čili ať už je ta reforma jakákoliv, tak to musí ukončit právě existenci těchto dvou rychlostních eh, přístupů. Musíme dosáhnout jednotné Evropy, kde všechny členské státy budou se těšit stejnému zacházení. Samozřejmě, že jsou zde rozdíly, pokud jde o přímé platby, to je jasné, Ovšem nesmí zde být eh, rozdíl, který vyplývá pouze z toho, odkud daný zemědělec pochází. A to je, myslím si, největší test Evropské unie. Musíme prostě tyto eh, rozdíly překonat. To jsou rozdíly nespravedlivé, hovoříme zde o rovných platbách a spravedlivých platbách. Přerozdělování finančních prostředků musí být spravedlivé. A se všemi musíme zacházet stejným způsobem, tak aby této rovnosti bylo dosaženo. Prokud se nám to nepovede, tak prostě žádná spravedlnost v této oblasti nebude. Proto chci, abychom opravdu ke všem přistupovali stejným způsobem. Děkuji. Děkuji. Opravdu eh, se vám omlouvám vám všem za eh, tento běh, který jsme spolu tady podnikli, pokud Albert souhlasí tak bych se omluvil také zástupcům komise, protože jsme tady měli dnes čtyři ředitele na našem schůzi, ale Alberte, já jsem si myslel, že bychom mohli postupovat takto. Ve Štrasburku se znova uvidíme a to v pondělí 7. a to v, 7, v 19 hodin večer a hned eh, dáme slovo Albertovi, který odpoví na eh, veškeré podněty, které jsme si zde vyslechli. A potom Samozřejmě předáme slovo zástupcům komise. Při této příležitosti eh, budou moci také oni nám klidně vysvětlit, jaký je jejich názor. A těchto pár minut, které nám zbývají, tak ty použijeme eh, na rychlý bod pro koordinátory. Alberte, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych zbývající čas využil k tomu, abych poděkoval všem, kteřím se přihlásili o slovo. Já to neberu eh, jako kritiku, když tady mě tvrdě kritizujete. Já to prostě posuzuju konstruktivně. Mám jediný problém, a tady mám na mysli především poslední diskuzní příspěvek, tak tomu mohu říci, že ve všech diskuzích se rozcházíme v názoru na to, co to vlastně je spravedlnost a jak má spravedlnost vypadat. V mnoha diskuzích jsem zjistil, že prostě názory na to silně divergují. Opravdu hodně se rozcházejí. Když si přečtete zprávu ze zemědělské rady, tak tam se názory, roz, tam se názory liší minimálně stejně, jako se liší názory tady v parlamentu. Já jsem každopádně chtěl předložit něco, co by mohlo být podkladem k diskuzi. Ve Štrasburku rozhodně využiju příležitosti a zareaguji na všechny otázky, které dnes byly položeny. Děkuji Albertovi, děkuji vám všem a promiňte zástupci komise, že se na vás nedostalo, ale Sejdeme se ve Štrasburku a budeme pokračovat v této důležité debatě. A nyní vás prosím, aby koordinátoři mě věnovali ještě minutu na to, abychom rozhodli eh, ohledně prvního bodu. Uh, okay, for the letter.